So, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, poprosím vás, eh, zahájíme naše dnešní zasedání, první zasedání v roce 2012. Takže ze všeho nejdříve vás zde chci všechny přivítat a chci vám všem popřát vše nejlepší do, druh- do nového roku. Věřím, že jste si užili vánoční prázdniny, máme tady plno nových tváří. Eh, které jsem ještě nestihl pozdravit, takže vás tímto všechny zdravím. Jsem rád, že vás tu vidím. E, ještě než začneme, připomenu, že tato schůze je přenášena na internetu, takže přejeme hezký nový rok i všem našim divákům na webových stránkách. A e, rovněž zde vítáme našeho e, nového kolegu, pana Konstantopuluse, omlouvám se za výslovnost, kterého eh, vítáme. Je to náš nový člen od 1. ledna a bude se starat o naše vnitřní záležitosti, bude hlídat, abychom dodržovali čas. Tak, eh, ze všeho nejdříve vás chci požádat o přijetí návrhu pořadu jednání na tuto schůzi. Nejsou námitky, děkuji. A pak zde máme ještě zápis z minulé schůze, které máte ve složce před sebou, takže jako obvykle, pokud máte připomínky, sdělte nám je do konce pracovní doby ve středu, jinak budeme tento zápis považovat za přijatý. Tak, vzhledem k tomu, že máme nový rok, budeme se dnes zaměřovat na eh, zahájení práce na dvou důležitých tématech Zejména se zaměříme na jedno téma, eh, které se týká vzájemného uznávání odborných kvalifikací, což je téma, eh, o které se náš výbor velice aktivně zajímá v podstatě už od voleb v roce 1999. A já zde tím pádem velice rád vítám eh, naši novou zpravodajku Bernadette Venue, eh, místo předsedkyni tohoto výboru, která se v tomto tématu eh, angažuje, angažuje si v rámci pracovních skupin k tomuto projektu a máme zde pak celou řadu stínových zpravodajů. Je to paní Legrip za EPP, pan Buzoj, ten tu zrovna není, ale pan Kreutzmann bude hovořit, pan, paní Turinen, která asi ještě přijde. Já budu hovořit za paní McClarkin, eh, protože je to zpráva z vlastní iniciativy naší politické frakce. Ale hlavní bod na pořadu jednání dnešního zasedání bude eh, v podstatě standardní postup tohoto výboru, kterým eh, jsme my začali a ostatního od nás kopírují. V podstatě jde o to, že nám bude poskytnuta eh, základní bude nám poskytnuto základní penzum informací Eh, ze strany komise. Já jsem velice rád, že je tady pan Jürgen Tyče eh, za DG Market, což je člověk, který velice úzce spolupracoval na zprávách z vlastní iniciativy s naším výborem. A tím pádem bych teď rád pořádal jeho, aby nám stručně představil hlavní komponenty tohoto tématu a eh, studii dopadu komise v tom smyslu, co tyto změny znamenají. Všechny tyto dokumenty máte k dispozici ve svých složkách a budou promítány i na obrazovky. A poté vyzvu paní zpravodajku a stínové zpravodaje, aby pokládali otázky, a na které komise bude reagovat. A poté, poté dostane slovo paní Venior, aby nám řekla něco o svém přístupu k práci na tomto tématu. E, momentálně také pracujeme na prozatímním eh, rozvrhu prací eh, v tomto tématu, který vám později představíme. Nyní má tedy slovo pan Jorgen Tyče. Děkuji. Dámy a pánové, děkuji mnohokrát za eh, pozvání. Rád bych vám představil návrh komise, který nemá být vánočním dárkem, byl vydán až 9. ledna formálně a práce na něm má pokračovat v celém tomto roce. Eh, těšíme se na spolupráci s vaším výborem s paní Venior a všemi stínovými zpravodaji. Nepřipravili jsme prezentaci, připravili jsme pouze několik snímků, které vám snad umožní podívat se na hlavní komponenty tohoto návrhu. A konkrétně já to vezmu velice stručně, pokud jde o ty základní informace, které přebíráme z minulého roku. 19. prosince byl učiněn návrh, byla provedena eh, velmi podrobná studie dopadu a byla představena, pokud jde o dopad na jednotlivé eh, profese a skupiny profesí. A doufáme, že tento návrh je rovněž reakcí do co největší možné míry na zprávu z vlastní iniciativy, kterou přijal Evropský parlament v listopadu. Rovněž zmiňuji závěry rady z 23. října, protože v těchto závěrech je uvedeno několik významných výzev pro naše tři instituce. Jde nám o to, zda můžeme dosáhnout e, politické schody, pokud jde o tuto prioritu e, v rámci e, aktu o jednotném trhu do konce roku 2012. To je velká výzva pro nás, pro všechny a myslím si, že je velice dobře, že už dnes jsme toto téma dostali na pořad jednání tohoto výboru. V rámci svého přehledu nebudu postupovat článek od článku, odstavec od odstavce. My jsme vám předložili určitou strukturu, která se dívá na ty dopady. Nejprve se díváme na to, jaké aspekty našeho návrhu mají dopad na všechny profese. Ten eh, nejdůležitější koncept zde je ten profesní, evropský profesní průkaz. Eh, v rámci Evropského parlamentu na toto téma již proběhlo značné množství rozprav, ale nyní máme před sebou v tomto smyslu zcela konkrétní návrh. Na základě diskuse v minulosti eh, navrhujeme, aby toto bylo dobrovolné pro určité profese, ale povinné pro profese jiné v rámci členských států. Eh, ne všechny podrobnosti profesního průkazu eh, by podle našeho názoru měly být eh, v rámci směrnice, nicméně dali jsme vám k dispozici podrobný rámec toho, co bychom v té směrnici rádi viděli. Každopádně bude potřeba určitých prováděcích aktů. Dovolte mi nastínit hlavní složky, jak bude tento průkaz vypadat a jak bude fungovat tím se dostáváme v podstatě rovnou k analýze eh, nákladů a přínosu. Nenavrhujeme tady žádnou novou plastovou kartičku, pracujeme s konceptem elektronického certifikátu, který bude vydán domovským členským státem, který bude přenositelný v rámci informačního systému vnitřního trhu. Takže opět hovoříme zcela konkrétně. Podíváme-li se na výhody tohoto systému. První otázka je, co by tento nový nástroj měl dělat, čeho by měl dosáhnout, pakliže ji nějaká profese chce využívat. Ze všeho nejdříve si myslíme, že by tento průkaz měl zkracovat období nutné pro uznání odborných kvalifikací a to až o 50 Proč trváme právě na tomto? Proč je to uznávací období problematické? Podívejte se na záznamy ze systému Solvit. Odborné kvalifikace v Evropě je takové neustálé komplikované téma. V podstatě 40 případů Solvit je způsobeno jednou věcí. Členské státy nereagují včas na eh, dotazy na podání občanů. Eh, ze 40 to najdete v té analýze. Takže eh, my zkrátka trváme pouze na tom, že pro funkční vnitřní trh je nutná včasnost. Nezavádíme žádný princip jednoho konkrétního členského státu jako celku. E, hovoříme o tom, že pokud například nějaký doktor chce požádat o e, takovýto průkaz, e, musí proběhnout řádný proces v rámci členského státu, kde je o ten průkaz zažádáno. Hovoříme však o zcela nové výzvě, která zatím nebyla probírána s parlamentem ani členskými státy. Co se stane, když přes všechny podané nabídky a přes všechny výhody, které zde vidíme v, této, v tomto profesním průkazu, ten hostitelský členský stát nejedná podle stanoveného časového harmonogramu. Proto eh, jsme zde poskytli možnost eh, dodatečné autorizace. Nejedná se o okamžitou autorizaci, je to autorizace, která aplikuje v případě, že členský stát vůbec nic nedělá nebo to nedělá včas. To je zcela jistě důležitý nový prvek. E, podle našeho názoru je toto naprosto zásadní proto, aby profesní průkaz v Evropě byl nástrojem účinným. E, co se bude dít e, s profesním průkazem v oblasti dočasné mobility? Má to být nástroj, který nahradí stávající systém deklarací a který bude platný až na dva roky. Měl by to být rovněž průkaz, který bude platný zároveň ve všech členských státech pro tu profesi, která o něj požadá. To znamená, že budeme mít poskytovatele služeb, kteří například chtějí na rok odcestovat do jiného členského státu. Momentálně musí poskytovat výroční prohlášení pro každou zemi, často i pro každý region, kde chtějí působit. A nyní budou mít tedy jeden certifikát, který bude, plat, který bude platný v celé Evropě. Takže v rámci Evropského profesního průkazu se zaměřujeme hlavně na zjednodušování celého tohoto procesu. Samozřejmě ty kritické prvky, které najdete v našem návrhu, jsou ochranné prvky, pokud je o ochranu osobních údajů, Zaměřujeme se také na celé téma nákladů. Zde je důležité připomenout hlavně to, že Evropský profesní průkaz by měl být propojen do informačního systému vnitřního trhu. Máte zde k dispozici několik čísel, pokud jde o financování eh, potřebné ze strany Evropské unie, to vidíte na snímku. A já bych chtěl zmínit jenom jednu věc. Tyto náklady neznamenají žádné navýšení stávajících nebo budoucích rozpočtů EU. Rozpočtově je to opatření neutrální a ty částky nejsou vůbec vysoké. A to je opět to, proč to je elektronický certifikát, proč to není žádná chytrá plastová kartička. Samozřejmě členské státy mohou účtovat určité poplatky těm profesím, ale pouze na základě reálných nákladů. Nechceme, aby na tom členské státy generovaly zisk. Důležitá křižovatka v celé rozpravě je samozřejmě ta, jaká je pobídka pro členské státy, aby, tu, takovou tu, aby takovýto průkaz vytvořili, aby provedli tu eh, práci, kterou to bude kterou to bude znamenat. Zde máme dvě věci, které musíme zmínit. Musíme se podívat na to, co se stane, když nějaká profese není regulována v domovském členském státu. Eh, kdo v tom případě vydává takovéto průkazy? Eh, pokud vím, tak v rámci směrnice už máme stanovené určité kontra, kon, určitá kontaktní centra. Musíme upozorňovat na to, že existují a že tam pracují lidé, kteří dobře vědí, jak tato směrnice funguje, protože s ní pracují každý den. A to jsou ti, kteří mohou takovéto průkazy vydávat. Takže na to myslíme už předem. Myslím, že zároveň nesmíme podceňovat to, že e, domovské členské státy už tak provádějí e, značné množství práce podle stávající směrnice, pokud jde o ty e, certifikáty, certifikáty porovnatelnosti. Jeden princip, který je poměrně kontroverzní, je e, ta idea částečného přístupu, kterou prosazuje Evropský parlament. Jeden příklad. E, podívejme se na e, německé učitele ve školkách, kteří chtějí pracovat v Nizozemsku, kde to však neexistuje jako profese. Pokud chcete takovou funkci vykonávat, tam musíte být učitelem na základní škole. Takže ten částečný přístup by německým učitelům pomohl, umožnil by jim pracovat ve školkách v Nizozemsku. To je samozřejmě věc občanského zákoníku. Eh, my chceme zdůraznit, že tento princip má fungovat pouze jako poslední útočišně, to znamená pouze ve výjimečných případech a bude se aplikovat pouze tehdy, když takováto profese existuje v zdrojovém členském státě. To znamená, nehovoříme zde o generování nových umělých aktivit, hovoříme zde o povoláních, která skutečně fungují a e, o celém tomto principu se bude rozhodovat e, případ od případu v jednotlivých členských státech. To znamená, nebudeme mít žádný seznam, který, pro který toto bude aplikovatelné. E, bude na každém členském státu, aby rozhodl, pro která povolání se toto bude uplatňovat a pro která ne. Zejména to je kritické v oblastech, jako je například veřejné zdraví. Eh, všichni dobře víte, že probíhala sáhodlouhá debata, zda z této konkrétní části vyčlenit zdravotnický personál. Každý členský stát, stát zkrátka dostane možnost se rozhodnout svým eh, preferovaným způsobem. Eh, samotný počet regulovaných profesí je otázka pro další debatu. Teď už jen velice rychle Částečně kvalifikovaní pracovníci. Eh, stávající směrnice se týká pouze plně kvalifikovaných architektů, právníků, inženýrů. Co ale uděláme s lidmi, kteří se musí ještě školit a chtějí se školit v zahraničí? Eh, v stávajících složitých ekonomických podmínkách to není vždy jednoduché. A lidé často hledají možnost eh, kvalifikovat se v zahraničí to znamená, že my navrhujeme určité rozšíření této směrnice, eh, zaměřujeme se na to, čeho se má týkat. V podstatě se má týkat toho, že by členské státy měly přijímat eh, takovéto žádosti o kvalifikační programy a měly by zajistit i určité prvky, které zajistí plnění této směrnice v rámci tohoto postupu. Eh, důležitá další otázka, která se diskutovala Eh, v rámci parlamentu je otázka jazykových schopností. Eh, tady už eh, proběhlo i několik článků v novinách. Zde nechceme navrhovat žádnou revoluci, chceme navrhnout pouze vyjasnění situace. První věc je, že chceme vyjasnit, že členský stát může provádět dohledávací řízení v případě, že existuje pochybnost o skutečných jazykových schopnostech těchto, eh, těchto pracovníků. Zejména hovoříme o eh, segmentu zdravotnictví, kde bude platit zvláštní režim. Eh, nechceme čekat až vyvstanou tyto vážné pochybnosti, chceme vytvořit systém, kdy zaměstnavatele, zaměstnanci a národní kontrolní systémy budou spolupracovat. A myslím si, že bychom měli začít právě těmi, kteří jsou u jádra tohoto problému, což jsou zaměstnavatelé, národní zdravotní, zdravotnické systémy a e, případně určité organizace, e, lékařská združení, pacientská združení a tak dále. Pokud tyto orgány řeknou, že to potřebují, tak to prostě stane. Pokud nějaký zaměstnavatel řekne, že tuto zkoušku bude vyžadovat a sám ji udělá, a e, my mu to umožníme. Chceme pouze zabránit tomu, aby tyto zkoušky probíhaly duplicitně. Rovněž vytváříme určité pojistky pro profese a pro samotné zaměstnance, ty nebudu probírat do detailu, ale jsou velice důležité. Jedná se hlavně o volný pohyb e, našich občanů. V podstatě existuje premisa e, pro naše občany, že by měli znát jazyk země, kde chtějí pracovat. Další důležitý nástroj je mechanismus e, upozornění. Stávající mechanismus e, neobsahuje žádné proaktivní mechanismy pro upozorňování. E, doposud pracujeme s takovýmto mechanismem pouze v rámci směrnice o službách, který chceme rozšířit na další prvky legislativy a podobně jako u jazykových schopností chceme vytvořit specifický mechanismus pro varování u zdravotnického personálu, který bude důslednější a důkladnější ale který zároveň bude obsahovat e, náležité pojistky, například na ochranu osobních údajů. E, zahrnovalo by to mimo jiné i veterinářský personál. E, v čem v zásadě tento mechanismus spočívá? Zkrátka v tom, že budou upozorněny všechny členské státy na to, že nějaký odborník, například lékař, již nemá licenci na provádění lékařských služeb. Co to bude zahrnovat? Pouze označení profese. Žádné důvody ani nic takového, pouze to bude sdělení faktu, že tento konkrétní lékař již nesmí provádět praxi. A pak si to členské státy musí mezi sebou sdělit. To je velice důležitá pojistka, pokud jde o ochranu osobních údajů tohoto jednotlivce. Dále, důležitý prvek, eh, který se objevil v usnesení Evropského parlamentu, eh, je ten, zda nemáme příliš mnoho regulovaných povolání. Komise nyní navrhuje eh, systém zájemného hodnocení podle modelu, který vidíme například ve směrnici o službách. Eh, chceme tím v podstatě zahájit určitou iniciativu zametání před vlastním Prahem v jednotlivých členských státech. Když se podíváme na země jako je Itálie nebo Polsko, tak tam už to začalo. Předpokládáme, že v každém členském státě bude určitý požadavek na transparentnost, bude se muset uvést každé regulované povolání, eh, pak se o tom bude diskutovat a komise pak eh, Evropské radě a Evropskému parlamentu přednese závěrečnou zprávu. Evropský parlament nás ve svém usnesení z listopadu vyzval k snížením počtu regulovaných zaměstnání. Podle našeho názoru je nutné podívat se na celou věc v širší perspektivě. Musíme se podívat na to, co se děje v jednotlivých členských státech. Pokud nám parlament nedá konkrétní příklad profese, se kterou chtějí zač- začít, tak to vůbec není jednoduché. Eh, bylo by potřeba nejprve vyzvat členské státy, aby skutečně si udělali doma pořádek a poté se tím můžeme začít zabývat my. Jedná se o velice konkrétní nástroj, Eh, například pokud jde o ten částečný přístup. A pokud bude docházet k, eh, k protekcionismu u určitých chráněných povolání, a eh, pokud nebude například možné provádět určitá povolání v určitých částech Evropy, tak to je něco konkrétního, kde můžeme začít pracovat. Pokud jde o evaluaci nákladů, jak jsem říkal, náklady jsou poměrně nízké a jejich vyhodnocení najdete v návrhu. Pokud jde o analýzu jako takovou. Naše dopadová analýza se za, zabývala osmisty e, eh, řízenými e, povoláními, ne těmi 4700. 40%, 43 je v oblasti zdravotnictví, což nám značí, že toto je téma, které musíme velice pečlivě zvažovat a analyzovat. Poslední důležitý prvek je přístup k informacím. V této oblasti navrhujeme dvouúrovňový systém. Jednak, co takový občan, který hledá informace na internetu? Myslím si, že musíme zde plně využít eh, možnosti jednotných, míst, kontakt, jednotných kontaktních míst a dávat eh, občanům k dispozici co nejvíce informací. Eh, v té naší oblasti, velice komplexní oblasti, kvalifikace, se všemi těmi aspekty, které to má, si myslím, musíme tento systém kontaktních míst zachovat. Můžeme je přejmenovat na asistenční centra, kde budou mít občané možnost kontaktovat odborníky. Rovněž eh, bychom rádi zajistili, že budou dokončeny v blízké budoucnosti online eh, procesy uznávání kvalifikací, eh, což je něco, co už probíhá v členských státech, ale musíme zajistit, že to bude i dokončeno. To je velice důležitá věc. Když se podíváme na nejnovější průzkumy v Evropě, představme si, kolik lidí uvažuje o práci v zahraničí. 28%, což je obrovské číslo a ti lidé mají celou řadu dotazů. A nejedná se po, ouze, po, pouze o soukromé důvody, jedná se o důvody, které vyplývají z důsledku ekonomické krize v Evropě. A my jsme si udělali takový hrubý odhad eh, finanční této situace a jsou to částky, které je nutné opravdu zvažovat. Eh, druhá část jsou profese, které nepožívají automatického uznávání kvalifikací, těch je opravdu hodně. Navrhujeme eh, restrukturalizaci pravidel toho takzvaného obecného systému, tím, že bychom tedy eh, nemazali ty úrovně vzdělání, jak se o tom hovořilo, to je velice kontroverzní téma. Máme tady eh, dočasnou mobilitu, což by bylo eh, používáno v takovém rozvolněnějším režimu. Zde předpokládám, že proběhne široká rozprava, zejména v oblasti například turistických průvodců. Nicméně já si myslím, že se ukázalo, že když ti to lidé z jedné země chtějí přijít do druhé země, kde je problém. Problém je jedině v tom, že to členské státy nechtějí uznat, ale pokud jde o ochranu spotřebitele, ten spotřebitel se jasně rozhodl, tak tam problémy skutečně nejsou. Rovněž jsme navrhli určité vyjasnění některých pravidel, pokud jde o dočasnou mobilitu, to teď přeskočím. Dalším důležitým aspektem je, zda můžeme počítat s režimem automatického uznávání u nových profesí do budoucna. A nyní bychom se rádi zaměřili tentokrát nejenom na profese, u kterých již existuje automatické uznávání eh, a je zájem na optimalizaci systému, ale chceme se zaměřit na nové profese, u kterých eh, automatické uznávání neplatí. Ať už to jsou horští průvodci, psychoterapeuti, eh, nové profese, či fyzioterapeuti, tedy nikoli automaticky uznávané eh, kvalifikace a nové profese. A tady jsme zavěli radikální přístup. Naprosto jsme eh, upustili od eh, konceptu společných platform, což vytváří umělou dací kazajku. Prostě jsme toto vypustili a řekli si, že začneme znovu od nuly. Nabízíme dva modely. Jedním z nich je společný školící rámec či rámce. Tady může jít o úplnou harmonizaci. Samozřejmě se musíme spolehat na spolupráci eh, s danou profesí, eh, s členskými státy. A další možností je společný, jsou společné školící testy, kvalifikační, kvalifikační testy, například pro fyzioterapeuty, psychology, horské eh, vůdce a podobně, nebo například pro instruktory lyžování a tak dále. A výstupem z celého procesu by mělo být tedy automatické uznání profese či kvalifikace. Tady, tedy, jak říkám, začínáme od nuly, je to mm, pro nás výzva v konceptuální rovině, ale zároveň to představuje příležitost a e, neměli bychom e, tady rezignovat na něco, co se nepodařilo v plných 20 letech. Tady se podíváme na profese, u kterých si myslím, že automatické uznání bude ještě chvíli trvat. Za prvé je třeba vést reálnou diskusi o situaci u notářů, u notářské profese. E, to je věc, ve které jsme nevedli e, konzultace i venulosti, e, když jsme jednali s jednotlivými profesemi. Dále zahrnout do toho, zda tedy do toho zahrnout no, notáře. Máme také soudní rozhodnutí, podle kterého není možné notáře, kteří se chtějí uh, Eh, kteří chtějí začít pracovat v jiné členské zemi, eh, nemohou být tady eh, vyloučeni, ne, nemůže mít v tom být bráněno z důvodu státní příslušnosti či národnosti. Ale zdá se, že aktuální směrnice nemůže být stahována na notáře. Proto tedy komise předložila toto téma oběma legislativním orgánům. Co s tím? Nepůjdeme cestou provádění směrnice, Tady eh, naopak se zaměřujeme na specifičnost profese. Nejprve jsme si řekli, že stanovíme eh, pravidla, členské státy rozhodnou o tom, zda eh, je potřeba provést určitý test nebo nějakou stáž. To už je dnes vlastně realitou v některých státech, jako je Francie či Portugalsko. Tam již taková pravidla a předpisy existují. Dále dočasné poskytování služeb. Ano, tady jsme pootevřeli dveře a Projednáváme to opět se zástupci eh, příslušných, eh, se zástupci té profese, ale zdá se, že eh, není možné, aby notáři vydávali ověřené listiny na přezraničním základě. Je To prostě příliš komplikované. Nyní poprosím o další posvědku a trochu to urychlím. Takže návrh, který se týká profesí, které mají k dispozici automatické uznávání, kde to již dnes existuje. U lékařů, poprosím o další průsvědku, eh, lékaři a zubaři, tady vidíme vyjasnění situace, umožňujeme také eh, využívání ECDS, ale Není to tak, že by ECTS eh, e upravovalo automatické uznávání, jde pouze o vyjasnění systému. Tady vidíte další aspekty. Dále, dále zdravotní sestry a porodní asistentky. To je velice kontroverzní záležitost v některých zemích. Pokud je o zdravotní sestry, navrhli jsme eh, zvýšit stupně požadavky, zpřísně stupně požadavky. A tady bych to rád upřesnil, protože média v některých zemích to trochu pokřivila ten obraz. Navrhujeme přechod z 10 na 12 let vzdělání nebo ekvivalent. Nebo tedy ekvivalent. A tady nejde pouze o tu známou německou arbitru maturitu tedy. E, dále navíc se to týká pouze obecných zdravotních sester, nikoli geriatrických například, či jiných specializovaných zdravotních sester, protože to je opět jiná situace, jiná diskuse. Dále režim nabitých práv, e, podobně u oporodních asistentek, e, režim nabitých práv a také umožňujeme postup přes eh, aktiv přenesené působnosti. Dále, ehm, lékárnici. Tady bych se zaměřil pouze na tu třetí odrážku. Nepřipuštíme, eh, nebo připadám nepřipustné, aby členské státy mohly nadále bránit eh, zcela dobře kvalifikovaným lékárníkům v otevírání lékáren. 25 členských států již neužívá tuto výjimku. A dokonce existuje i soudní rozhodnutí, podle kterého není možné uplatňovat omezení, diskriminační omezení na lékárníky, není tedy možné vylučovat z této profese cizince, není možné rozlišovat mezi zahraničními a domácími lékárníky. Dále profese architekta. Tady si myslím, eh, že ta informace hovoří sama za sebe, eh, jak vypadá náš návrh. To je tedy strana 22, není prosvědka číslo 23. Tady u řemesel nejsou žádné výrazné změny, ale budeme muset revidovat seznam činností přes akt přenesené působnosti. Dále institucionální záležitosti. Eh, Všichni víte, o co jde. Za prvé bude třeba vést diskusy o prováděcích předpisech a aktech přenesené působnosti. Myslím, že opět tady ta informace na 25 hovoří sama za sebe. Eh, samozřejmě eh, tou tak trošku skrytou diskusí bude s čím, nebo tím otevřeným tématem zatím tady s čím vystoupí komise. Já nechci něco odhalovat eh, předem. Zatím se na tom pracuje dále. Rozpočet. K tomu máte informaci na straně 26 prezentace a na straně 27 pro vaši na té 27 tedy webová stránka pro vaše informace. Všechny jazykové verze budou k dispozici do konce tohoto týdne, protože zatím byla zveřejněna pouze německá, anglická a francouzská verze. A eh, jakožto eh, první zástupce komise vám eh, na této schůzi, já hovořil jsem již příliš dlouho, ale chci vám ještě popřát tedy mnoho štěstí do nového roku a děkujeme za váš přínos k tomuto návrhu. Eh, Děkuji vám mnohokrát, eh, Jirgene Tyčre. Myslím si, že eh, tato vaše analýza pro nás byla nesmírně přínosná. Upozornil jste na některá kritická témata a proto také jsme vám udělili více času než je obvykle u zástupců komise, ale myslím, že to byl velmi dobrý úvod naší diskuse. Nyní poprosím stínové zpravodaje, aby se k tomu vyjádřili. Bude proto ještě mnoho příležitostí do budoucna, ale již nyní si vyslechnout váš pořadší názor bude užitečné. Mám tu napsané pana Švába, paní Vazgabrovou také, ale nejprve začneme se stínovými zpravodaji a velice rád předávám slovo Bernadette Verňo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Než se pustím do svého příspěvku, chci vám všem popřát mnoho štěstí do nového roku, mnoho zdraví Eh, do vší práce, která nás čeká. Eh, nebude jí málo v tomto roce 2012. Ráda bych také sonovala přání, abychom i nadále spolupracovali eh, v příznivé atmosféře, v dobré náladě, která vždy panuje v tomto výboru v porovnání s jinými. Chci poděkovat panu Tyčerovi, který tady vystoupil s poměrně dlouhou informací, ale bylo to, myslím, velmi užitečné, tak to si to představit a schrnout. Je pravda, že když jsem četla váš návrh, tak eh, jsem byla velmi ráda a konstatovala jsem, že jsme velice dobře spolupracovali, náš výbor parlamentu a komise eh, ještě předtím, eh, než komise zveřejnila svůj návrh revize. Ve vašem textu se objevuje celá řada témat a přání, která vyslovil a somoval parlament. Samozřejmě toto odpovídá eh, aktu o jednotném trhu a eh, cílům také strategie EU 2020 a předtím Lisabonské strategie. Eh, je tady třeba vytvářet více konkurenceschopný trh, zejména v době krize, ale nesmíme také opomíjet přání a potřeby jak profesí, tak také spotřebitelů, uživatelů, pacientů. Domnívám se, že váš návrh skutečně jde správným směrem, eh, jednak směrem k modernizaci systému, který již byl zcela zastaralý, nebo je zastaralý, eh, ale zároveň je třeba zachovat právní jistotu pro občana a také je třeba eh, snažit se odstraňovat diskriminace, která nám přece jenom se rozrůstá. To znamená, že 28% lidí, kteří uvádějí, že, tedy Evropanů, kteří uvádějí, že by rádi eh, působili částečně v zahraničí, třeba jen dočasně, nebo tam byli na staž a podobně, aby tady jim v tom nebylo zbytečně bráněno. Eh, profesní průkaz. Děkuji vám, věnujete tomu mnoho stran ve svém návrhu, my se k tomu ještě vrátíme, protože eh, když myslím, že tady už se to poměrně dlouze nebo podrobně rozvedl, zejména důležité ošetřit aspekt ochrany osobních údajů při překračování hranic, k tomu se ještě, ještě vrátíme. Eh, dále ten mechanismus eh, varování či upozornění. Eh, chci říct, že u všech, u všech zdravotnických profesí či parazdravotnických profesí vám chci poděkovat za to, že zaujímáte ten přístup, kdy tento sektor bude pojímat, pojímán samostatně, odděleně veškeré tady profese související se zdravím a bezpečností. Dále jenom velmi stručně, eh, protože čas běží. Ráda bych upozornila na témata, která skutečně by komise a parlament měly projednávat společně. Vy jste tomu také u některých hovořil. Eh, je to zejména téma částečného přístupu, jak tedy efektivně omezovat eh, bariéry mobility a zároveň zachovat kvalitu služeb a také potřebnou míru bezpečnosti na straně 10 vaší prezentace eh, si říkám, zda by přece nebylo vhodné jít cestou větší regulace. Tady u toho trochu váháme, ale myslím, že je přece jenom nutná. Eh, vy jste také hovořil o profesích, u kterých neexistuje automatické uznávání odborné kvalifikace. Já jsem velice vděčná za tuto pasáž, je to velice dobře, eh, dobře sestaveno. Ale je třeba také upřesnit dále možné výjimky v některých členských státech. Zejména pokud je o ty společné testy, tady si myslím, že je třeba, aby ty dva členské státy, stát původu a přijímající země spolupracovaly, ale pokud je o možnosti výjimek, je třeba upřesnit, co je možné a co ne, co by bylo problematické. Dále Pokud je o ta národní kontaktní místa, tady se nám ten pojem či režim vyvíjí. E, tak, jak je to postaveno podle směrnice o službách, v některých zemích to funguje dobře, v některých méně dobře. Byla bych tedy ráda, kdybychom se také vrátili e, k těm e, národním kontaktním místům. Vy tomu říkáte asistenční centra. Vím, že v některých zemích národní kontaktní centra nefungují moc dobře, ale mohla by se z nich stát a tady, tady pokud by se z nich měla stát ta asistenční centra, mohlo by eh, to fungování se ještě zhoršit. Dále, jaké jsou podmínky, o, to se také dotýká váš text, eh, podmínky pro, nějaká, eh, pro uznání nějakých kompenzačních opatření. A co se vůbec myslí kompenzačním mm, opatřením u té které profese? A jak přesně to tady bude nastaveno, e, toto bychom měli skutečně jasně specifikovat. Já bych samozřejmě mohla dále hovořit ještě 10 minut, ale myslím si, že dnes jde o e, teprve úvodní, první diskusy. Ráda bych e, vyslovila přání, jak se to s sám zmiňoval, aby se omezila diskriminace v některých profesích, ale abychom přece jenom uplatňovali určitá restrikce, protože systematicky otevírat přístup k některým profesím, to si žádá kvalitní regulaci, tak abychom zabránili problémům, které se v minulosti eh, vyskytly a které také se někde dostali až k soudnímu dvoru. Ale celkově chci poděkovat komisi za to, že opravdu výrazně zohlednila eh, stanovisko parlamentu a myslím si, že práce není teprve začítá, začíná, pardon, protože je to téma komplexní. Eh, Jistě se objeví podněty a tlaky od mnoha lobbystů, organizací a, různých, eh, a od různých zemí, ale doufám, že se dobereme nakonec harmonizace v obecném zájmu. Děkuji. Děkuji mnohokrát eh, za toto komplexní vystoupení a jak jste uvedla, je to teprve první diskuse, bude ještě mnoho příležitostí do budoucna, jistě skutečně eh, toto téma bude mnoho lidí pozorně eh, sledovat. A také, také prezentace komise zostupníme na webových stránkách eh, a budeme se těšit, eh, těšit na podněty od vás všech, protože toto je věc, která se bude týkat občanů. My, se, my chceme, aby ten návrh zlepšil situaci pro občana, zlepšil situaci v Evropě jako celku, tak, aby se vzájemné uznávání stalo realitou. Nyní další stínový zpravodajové, nejprve paní Le Grip. Děkuji, pane předsedo. I já tady mám nyní příležitost eh, pozdravit eh, kolegy a, a to jak ty, kteří jsou přítomní v sále, tak ti, kteří nás sledují po webu a popřát jim mnoho štěstí do nového roku, popřát jim úspěšný, aktivní eh, nový rok, produktivní u témat, která nás zajímají zde, zde ve výboru IMCO. A nyní tady právě probíráme s komisí. I já chci komisi poděkovat za vyčerpávající, přesnou, precizní prezentaci a za to, že evidentně komise zohlednila a zapracovala zásadní priority i některé problémy, na které upozornil Evropský parlament. Jsem také ráda za to, že se zde podařilo s komisí již v rané fázi příprav celého návrhu spolupracovat. Samozřejmě parlament své usnesení v této věci přijal velkou většinou, což mu také dává eh, dostatečnou váhu a patrně i proto bylo možné eh, ovlivnit takto přípravné práce a směr, kterým se obírala komise toto návrhu. Pokud je o ten návrh změny směrnice a uznávání odborné způsobilosti, eh, mimochodem komisař Marně to označil za páku Eh, konkurenceschopnosti, pro růst, k, pro růst na trhu, pro zlepšení vyhlídek růstu. Jde tedy o to vytvořit skutečný evropský trh práce, eh, protože skutečnost je taková, že desítky let po vytvoření nejprve Evropského hospodářského společenství, poté Evropské unie a po ustavení jednotného vnitřního trhu eh, stále ještě neexistuje evropský trh práce. Evropský trh práce, po něž by se volně mohly pohybovat profesní pracovníci, tedy ta míza eh, evropského trhu. Eh, je to důležité z hlediska eh, potřeb našeho hospodářství a také z hlediska potřeb pracovníků. Je třeba pracovat na možnostech mobility, proto se snažíme tedy zlepšit mobilitu, efektivnost, racionalizovat postupy vzájemného uznávání kvalifikací a takto tedy přispět k vytvoření skutečně evropského trhu práce. Já bych se ráda vrátila ke dvěma důležitým bodům, které velmi, velmi vyzdvihoval Evropský parlament eh, ve svém stanovisku. Já za to děkuji komisi, že zohlednila náš názor. Jednak jde o tedy profesní průkaz. Skutečně mnoho z nás v parlamentu a zde ve výboru IMCO volalo velmi eh, aktivně angažovaně po zavedení takového profesního průkazu a tento eh, silně formulovaný požadavek byl zohledněn. A také pokud je o mechanismus varování, eh, to byla věc, která parlamentu přišla nutná, protože je třeba eh, zohlednit eh, nutnost zachování bezpečnosti pacientů a proto tedy jsme si přáli zavést proaktivní takovýto varovný mechanismus. Samozřejmě jde nám také o ochranu osobních údajů a zohlednění presumce neviny. Nicméně tento mechanismus je něco, co od nás čekají jak profesní pracovníci, tak eh, pacienti a spotřebitele. Dále, pokud je o jazykové způsobilosti, to je také věc, kterou žádají, žádají naše spoluobčané. Je to věc, kterou jsme se snažili prosadit, eh, aby tady byl nastaven přesněji eh, tento režim, aby byl nastaven operativně. A toto se také tady objevilo v návrhu komise, já jsem za to ráda. Dále na závěr ještě k regulovaným profesím komise navrhuje vzájemné eh, hodnocení mezi členskými státy u regulovaných profesí. Navrhli jsme jakožto parlament eh, snížení počtu těchto profesí a zdá se, že byly položeny základy pro racionalizaci systému na základě eh, lepší diagnostiky aktuálního stavu, stavu u regulovaných profesí v jednotlivých členských státech. Tady jde tedy opět o téma, které vyzoval Evropský parlament a myslím si, že se bude eh, věnout eh, celou tou naší diskusí eh, po celou dobu projednávání tohoto návrhu. Dále v nadcházejících měsících tedy budeme velice podrobně číst návrhy komise, například lhuty příslušných orgánů pro udělování profesního průkazu, Dále eh, využívání eh, prováděcích eh, předpisů, prováděcích aktů a také možnosti přístupu či částečného přístupu. To je věc, která musí být také přesněji, přesněji nastavena, přesněji ošetřena a my budeme návrhy komise v těchto věcech velice bedlivě sledovat. Obecně za to se domnívám, že ta diskuse v nadcházejících měsících bude, bude velmi zajímavá. Jde tady o to zlepšit situaci pro naše spoluobčany. Jde o to budovat tady Evropu pro občana, budovat ji postupně, stavět jaksi tuto, tuto stavbu cihlu po cihle a já se na to těším. Těším se na diskusi, která bude jistě plodná, kterou tady, tady společně budeme vést. Těším se na tu spolupráci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo Jürgen Kreuzmann. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Zdravím také všechny kolegy. Já bych eh, se chtěl vrátit k několika aspektům, které se byly zmíněny. Na jedné straně komise hovořila o tom, že by se mělo umožnit členským státům aby aby tedy v případě eh, těchto lékárníků, tak aby eh, měli možnost otevřít lékárnu v tom druhém členském státě. Cílem je tedy eh, rozšířit toto možnosti, o tomto se hovoří v Německu, vedeme intenzivní diskuze k této otázce a potom také se to týká eh, porodních eh, asistentek o tom, eh, že by měli mít maturitu a že by měli mít vzdělání činící 12 let. V našich členských státech existují různé zvyklosti a některé profesní svazy by toto vítali, kdyby se jednalo o 12-leté vzdělání, protože by se Eh, zlepšila eh, situace eh, těchto asistentek, takže na druhé straně já nevím, jestli je to potřebné, aby v případě každé profese jsme vyžadovali maturitu, protože potřebujeme, aby mladí lidé měli přístup na pracovní trh a kdybychom vyžadovali tu maturitu, tak tímto bychom to vyloučili. Takže na jedné straně je to dobré, když právě díky eh, demografickému vývoji, abychom dále rozvíjeli trh práce, abychom tedy kvůli demografickému vývoji umožňovali eh, mladým lidem, aby byli mobilní a aby mohli pracovat také v jiných členských státech. A na druhé straně musíme vytvořit eh, strukturu pro, kvalifikační, pro kvalifikace profesní, abychom vytvořili. Takže eh, já si myslím, že toto by eh, mohlo být eh, důležité, pokud jde o kvalitu. A pokud jde o vzdělání, tak já si myslím, že bychom to neměli zbytečně zatěžovat. Pokud bychom jasně stanovili, jak by to mělo vypadat s těmito kvalifikacemi. V minulých letech jsme viděli, že se zavádějí eh, osvědčení. A potom všichni samozřejmě chtějí být certifikováni. A potom velké podniky vyžadují, aby eh, lidé měli tato osvědčení. A potom otázka je, jestli je lepší, aby během vzdělání dosáhl jsme dosáhli vyšších eh, kvalitativních standardů, anebo jestli by se lidé měli eh, snažit o pozdější osvědčení, o získání osvědčení později během výkonu profese. Potom, eh, pokud jde o tento profesní průkaz, tak toto by zvyšovalo možnosti mobility, tak my jsme napěti, jak dopadne diskuse v jednotlivých frakcích. Tady si myslíme, že to je určitě smysluplné, pokud je o rozšíření vnitřního trhu, ale je potřeba zohlednit eh, zvyklosti, které existují v jednotlivých členských státech. Děkuji vám. Eh, paní Rüle, chcete také něco říct? Eh, äh, paní Turingen tady bohužel není přítomná, ale my spolupracujeme velmi úzce a e, naposledy jsem e, pracovala na otázce odborných e, kvalifikací. Já bych vám všem chtěla také popřát šťastný nový rok celému výboru. Já si myslím, že máme před sebou mnoho práce. To, co bylo zveřejněno ze strany komise v prosinci, tak já musím říct si, že jsem neměla čas si všechno přečíst. Musím si to ještě všechno důkladně prostudovat. Děkuji eh, za to, co zde bylo stanoveno. Také děkuji za jasná, eh, jasné stanovení tady těchto otázek. Eh, musíme se ještě vrátit například k regulovaným profesím. Já jsem ráda, že se tady těmito otázkami budeme zabývat. Například v Německu se jedná o řemesla. Já nevím, jestli to bude úplně užitečné. My tedy potom se zaměříme také na otázku eh, pacientů a já si myslím, že budeme muset diskutovat také o eh, trvání, o lhůtách. Samozřejmě chceme to všichni zrychlit a nechceme to zbytečně prodlužovat v jednotlivých členských státech. Ale abychom mohli vytvořit určité dokumenty, tak na to potřebujeme čas. Musíme si eh, realisticky stanovit, jestli můžeme dosáhnout těchto 50 A jestliže nedosáhneme těchto 50 eh, tak eh, pokud je o toto umožnění přístupu, tak musíme se zamyslet nad možnými důsledky. A závěrem bych chtěla říci, že eh, vítáme to, co řekl náš eh, předřečník, pan Kreutzmann. Eh, v Německu vedeme velmi intenzivní diskuzi ohledně těch 12 let, pokud jde o školní vzdělání profese v rámci zdravotnictví. Takže tady se jedná vlastně o 12 let plus 2 roky, to by bylo lepší, protože je důležité, abychom si uvědomili, jak eh, dlouhá bude ta celková doba. Nejedná se pouze o tu školní docházku, ale o to celkové trvání tohoto vzdělání. Jedná se o eh, základní školy a eh, další části tohoto vzdělání musíme se postarat o to, aby toto vzdělání dále pokračovalo, takže na to se musíme zaměřit a ne pouze na 12 let. Uh, Děkuji mnohokrát. Eh, já bych také rád řekl několik věcí jménem své kolegyně paní McClarkinové, která, jak víte, je zpravodajka pro naši strategickou zprávu. Ona velice vřele vítá tento návrh a děkuje komisi za to, že do něj zahrnula mnoho návrhů e, výboru, kterého, za, za který ona byla zpravodajkou. Nebudu hovořit o všech podrobnostech, jenom snad o dvou nebo o třech věcech. Ze všeho nejdříve chci říci, že jsme toho názoru, že návrh toho profesního průkazu, jak je nyní předložen, je daleko realističtější, než jak jsme viděli v té původní zelené knize a myslím si, že je velká šance, že v této oblasti dospějeme pokroku. Pokud jde o ten informační systém vnitřního trhu, to je také velice důležitá věc. Jedna otázka, kterou bychom se zde měli zabývat, je to, jaké dodatečné požadavky sem přineseme, vzhledem k tomu, že už pracujeme na návrhu DG Market, pokud jde o ten návrh eh, samotného informačního systému a musíme se podívat na to, do jaké míry potřebujeme separátní návrh pro toto začlenění. Eh, kolegové již hovořili o eh, těch možných kompenzačních opatřeních, o částečném přístupu. Pokud jde o dočasné poskytování služeb a příležitostné poskytování služeb a mechanismus upozorňování, to vítáme s otevřenou náručí. Velká rozprava bude probíhat eh, u konkrétních jednotlivých profesí. Samozřejmě ti zde, ty zde budou zastoupeny i příslušnými odborníky, ale jsem přesvědčen, že dosáhneme potřebného kompromisu. Vítáme eh, také to, že eh, součást tohoto, tohoto návrhu jsou i placená, placené stáže a, podobné programy, což je, myslím, e, opatření odpovídající přesně tomu, co lidé dnes chtějí. A pokud jde o jazykové dovednosti, na to paní McClarkin e, e, na to paní McClarkin zejména trvá. Samozřejmě zejména u odborníků v oblasti zdravotnictví jsou jazykové dovednosti naprostou nezbytností. Podle našeho názoru však znění v této konkrétní části bude potřebovat ještě menší úpravu, aby se zajistilo, že nebude dvojznačné. Ale celkově řečeno, tento návrh vítáme, jak říkám, a jsem přesvědčen o tom, že paní McClarkinová společně s ostatními stínovými zpravodaji a paní Vanjor se budou zasazovat o pokrok ze strany parlamentu. Takže to je za mou frakci a nyní žádosti o slovo e, z pléna nejprve Tedy pokud paní Parvanové nebude vadit, že na chvilku odložíme hlasování, mám nejprve žádosti od pana Švába, paní Gebhardt a paní eh, Weisskerper. Takže v tomto pořadí, eh, pokud se chce přihlásit ještě někdo, tak není pan Šváb. Děkuji vám, pane předsedo. Já se připojuji k přání hezkého nového roku pro všechny. A chtěl bych se ještě vrátit k tomu, co jste přesně říkal, pane předsedo, úvodu. Eh, bude velice důležité, aby se vyvíjel ten informační systém vnitřního trhu. A to ještě před eh, zprovozněním eh, této směrnice. Je potřeba ten systém totiž otestovat. V eh, návrhu komise v článku 4d čteme, že může dojít ke zvláštním případům, v rámci kterých musíme zajistit, že informace, eh, které cirkulují v tomto systému mezi členskými státy, jsou stoprocentně správné. Zde máme ještě celou řadu otázek, kterou bychom podle mého názoru měli vyřešit. Několik dalších věcí již bylo zmíněno, k tomu se už nebudu vracet, ale snad ještě jednu věc zmíním. Pokud se skutečně chceme zaměřit na cíl této směrnice v tom smyslu, že chceme mít skutečně celoevropský trh zaměstnanosti, Nebude, myslím, dlouhodobě stačit eh, hovořit dlouhodobě pouze o, eh, o odborných kvalifikacích. Eh, budeme se muset zaměřit na to, jaký obsah jednotlivé vzdělávací programy v těch stanovených letech občanům poskytují. A proto se hlavně těším na další diskusi, budu ji velice pečlivě sledovat. Děkuji vám za slovo. Děkujeme, paní Gebhardt. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já se chci připojit k přání hezkého nového roku. Eh, jsem přesvědčená, že budeme mít plné ruce práce, jak eh, konečně vidíme, ale doufám, že bude eh, znamenat plné ruce práce v obrazném slova smyslu pro naše občany. A jsem velice ráda, že právě dnes začínáme právě tak důležitým tématem, jako je toto, které má velký význam pro volný pohyb našich občanů. Dosáhli jsme za poslední léta a desetiletí už mnoha, ale máme před sebou stále velký kus cesty. Jsem velice ráda, že Evropská komise eh, vzala na vědomí eh, dopady směrnice o službách a dále je rozvíjí v tomto návrhu. Musím říci, že jsem tím pádem dosti pyšná i na svou vlastní práci za posledních několik let, eh, v tom smyslu, že tolik těch návrhů bylo převzato do návrhu současného. Děkuji vám za to. Děkuji komisi také za odvahu Eh, za odvahu uvést ty nápady eh, které neustále předkládá, například eh, jako jsou ty platformy, je důležité, že jsme schopni uznat, dobře, toto nefungovalo, tak budeme postupovat jinak. To je, myslím, dobrý přístup k tomu, abychom se poučovali z vlastních zkušeností, abychom hledali nové cesty a vycházeli eh, z možností a nemožností stávajících systémů. To je dobrá věc a já ji z celého srdce vítám. Ráda bych zmínila dvě věci, které jsou pro mne důležité kromě celé té řady důležitých témat, které mi také leží na srdci, jako je ten profesní průkaz a tak dále, ale kolegové už k tomu řekli tolik, že myslím dodávat není potřeba nic. Jednak eh, ti notáři, že jsou začleni do této směrnice, myslím dobrá věc. A dobrá věc je také to, že říkáme, že eh, si kromě jiného musíme zaměřit na to, jakým způsobem budeme toto uznávání provádět. Eh, že nebudeme mít automatické uznávání bez jakýchkoliv testů nebo jiného opatření, které by zajistilo kvalitu, eh, zejména v oblasti notářských služeb, eh, která je pro naše občany velice důležitá tak aby se zamezilo eh, přijímání špatných rozhodnutí. To jsou všechno důležité věci. Nicméně, já bych trošičku, pane Tyčere, chtěla spochybnit to, proč v této souvislosti by to měly být členské státy, které budou rozhodovat o tom, zda bude existovat nějaký takovýto test nebo kurz, eh, proč by to neměl být ten samotný notář, který se rozhodne na základě vlastních znalostí nebo neznalostí? Eh, my to máme například v, eh, už v oblasti řemeslných služeb. Eh, tam jsme to udělali tak, že zkrátka říkáme, že ten sám řemeslník se může rozhodnout, nemusí to být členský stát, eh, rozhodnout, co bude dělat. Takže toto bychom, myslím, měli ještě probrat. Chci také poděkovat za eh, vaše jasné stanovisko k eh, oblasti zaměstnanosti zdravotních sester a, podob- a souvisejících zaměstnání. Zde totiž probíhala určitý čas poněkud nepřesná diskuse, vy jste ale zcela jasně řekl, že není nutné mít i maturitu, pokud chcete být zdravotní sestrou nebo pečovatelkou, což je, myslím, velice důležité a jasné stanovisko pro diskusy na veřejných platformách. Jde nám samozřejmě také o to, abychom sjednotili přístup našich občanů, když řekneme, že je potřeba mít 10 nebo 12 let základních znalostí, eh, které je potřeba dohledat, tak je to zcela jasné. Samozřejmě kvalita je důležitější a kvalita je právě to, co musíme podporovat. Já si myslím, že Konkrétně toto je naprosto zásadní téma, protože zde v Německé spolkové republice proběhla zcela nepřesná diskuse, která vůbec nebyla nutná. Ehm, my samozřejmě nechceme dělat antibruselskou politiku, my děláme politiku pro naše občany a e, v tomto smyslu je důležité zachovávat v těchto, v těchto zaměstnání vysokou úroveň kvality. Já si myslím, že jsme na dobré cestě a pokud by nějaká formulace měla být nejasná, je jasné, že ji potřebujeme vyjasnit, ale máte pravdu, je nutné zajistit, aby existovalo vzájemné uznávání i v těchto oblastech zaměstnanosti, tak, aby neexistovalo příliš mnoho překážek, které budou stát v cestě našim občanům. To je ten přístup, který musíme zaujmout. E, těším se na diskusi do budoucna, myslím si, že to bude velmi, velmi zajímavé. Děkuji. Děkuji vám za eh, tyto komentáře. Nakonec paní Weisskörper. Děkuji, pane předsedo. Já vám také přeji všechno nejlepší do nového roku, především zdraví, protože to je to nejdůležitější. Já bych také chtěla poděkovat eh, komisi za odvedenou práci a za eh, představení této směrnice. Podle mého názoru vnitřní trh závisí také na volném pohybu občanů. Proto vítám, aby tato směrnice byla přepracována a myslím si, že to bude hlavní těžiště naší další práce. My si myslíme, že bychom měli vnitřní trh dále rozvíjet. Chtěla eh, bych se eh, vrátit k tomu, o čem hovořili němečtí kolegové. Pokud jde o to, co zde bylo vysvětleno, pokud jde o péči a vzdělávání eh, zdravotních eh, sester a porodních asistentek, zvýšení z 10 na 12 let. Už eh, v minulosti se o tom hovořilo, já jsem si podrobně vyslechla, o čem hovořila komise. Hovořilo se o General Education or Equivalent Level. Tak je to tam řečeno. Já jsem se podívala eh, na směrnici a tam se hovoří o tom, že ten předpoklad je 12 let školní eh, vzdělání nebo eh, předložit osvědčení, které by prokazovalo praxi v tomto oboru. A potom se tam hovoří ještě o dalších dodatečných třech letech pro zdravotní sestry a bratry. Tedy na základě toho, co řekla komise, zdá se, že stačí tedy mít eh, desetiletou školní docházku plus eh, tři roky eh, profesního vzdělávání, takže by to bylo 13 let. Ale když komise hovoří o těch 12 letech, tak měli bychom se zaměřit na to, aby nám komise mohla ještě vysvětlit, jak to tedy vypadá? Já si myslím, že to, co řekla paní Kephart, je pravda, o tom se intenzivně hovoří. Je to velice zajímavé. Já jsem také proti tomu, aby pečovatelky musely mít eh, určité vzdělání, eh, aby musely chodit třeba na vysokou školu. Například ve Spojeném království království to je tak, že před 15 eh, lety se začalo se vzděláváním eh, pečovatelů a pečovatelek a protože s tím měli eh, špatné zkušenosti, tak o toho ustupují. Německé zdravotní sestry mají velice dobrou pověst i v jiných zemích a proto já si myslím, že bychom mohli najít velmi dobré společné řešení a děkuji vám ještě jednou za vysvětlení. Děkuji vám všem mnohokrát. Pane Tyčre, chcete reagovat na něco z toho, co bylo řečeno? Nebo chcete říct ještě něco dalšího, než dostane slovo paní zpravodajka? Musíme už pokračovat, ale pokud chcete zmínit jednu, dvě věci, tak já se pokusím to říci stručně německy, protože mnoho mých eh, předřečníků hovořilo o eh, těch zdravotních sestrách a porodních asistentkách. Eh, komise se eh, nezaměřuje pouze na otázku eh, v Německu, ale to, že ve 24 zemích se vyžaduje 12 let vzdělání a Světová zdravotnická organizace vyžaduje sjednocení tohoto standardu. Proto musíme najít rozumné řešení. Děkuji vám. Okay, well, um, thank you all very much. Dobrá, děkuji vám všem mnohokrát. Nyní dostane slovo Bernadette Venier jako zpravodajka pro stručné shrnutí. Prosím. Jenom velmi stručně, já se domnívám, že diskuse, která zde dnes proběhla, poukazuje na některé eh, průniky, a eh, společný pohled na některé problémy, já tady nebudu nyní nic předjímat, ta práce začíná. Myslím, že jsme jasně vymezili problematická místa a je třeba poděkovat komisi za její odvahu při zohlednění našich přání. Myslím, že i parlament musí být odvážný v průběhu nadcházejícího roku. Možná ještě více odvážný, v každém případě působit v zájmu občana, v zájmu profesních pracovníků, v zájmu větší právní jistoty pro naše spoluobčany Eh, tak, aby Evropa jednotný vnitřní trh, který, eh, které nemají nutně dobrou pověst, eh, byly vnímány jako nejenom potřebná, nutná, ale také něco, co vlastně lidé ve svém každodenním životě rádi vidí. Děkuji. Děkuji vám všem. A samozřejmě na další schůze či dalších schůzích Uvidíme, jak bude vypadat harmonogram prací na tomto tématu. A máme zde také eh, zástupce náckého předsednictví, takže eh, dozvíme se později na dalších schůzi také, jak, jaké plány má dánské předsednictví v této věci. A nyní přistoupíme k bodu paní Parvanovové, které děkuji za trpělivost, čeká na hlasování o jim stanovisku. Museli jsme to zařadit na dnešní odpoledne, protože výbor pro dopravu o tom bude hlasovat, myslím, příští týden, takže Eh, své stanovisko musíme poskytnout včas. Eh, dám slovo zpravodajce, respektive navrhovatelce, pro velmi stručné vystoupení, než se pustíme do hlasování. A mimochodem, eh, máte sebou všichni hlasovací karty? To bych se rád ověřil, nebo budou muset hlasovat zvednutím ruky. Mají všichni hlasovací kartu sebou? Takže myslím, že budeme muset hlasovat zvednutím ruky. neupozornili jsme vás včas. Takže, paní Parvanová, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já eh, bych vám ráda všem popřála mnoho štěstí do nového roku, hodně zdraví a eh, také dobré podmínky na letištích, eh, lety, které dorazí včas a pohodlné, pohodlné, pohodlnou cestu. Chci také poděkovat stínovým zpravodajům či navrhovatelům za vynikající spolupráci Eh, pracovali jsme eh, v těžkých podmínkách, ale dobrali jsme se kvalitního stanoviska, eh, které jsem, a podařilo se mi tedy vyjednat s hlavním zpravodajem ve výboru TRAN, že naše stanovisko také bude, bude zapracováno, bude podpořeno. A, až nastane příslušný čas, komise bude předkládat svůj návrh, myslím, že či reagovat na naše návrhy, myslím, že máme dobrou šanci dostat tuto věc do svých rukou, jakožto příslušný výbor, hlavní výbor, nebo alespoň na tom spolupracovat na rovnocené bázi s výborem TRAN. Takže pokud je o dnešní hlasování, ještě vás budu informovat, že 28. února se bude hlasovat ve výboru TRAN a do plena to bude v květnu tohoto roku a nyní už se můžeme pustit do hlasování. Děkuji. Myslím, že také máte ještě ústní pozměňovací návrh, který chcete prezentovat. Je to k návrhu číslo 32 a myslím, že text byl obeslán v angličtině, ale vy jste to dohodla s ostatními stínovými zpravodaji. Až k tomu dospějeme, vyzvu vás, aby se to přečetla. Je to u 22, týká se to spoždění či zrušení letu. Jde o to vyhnout se slovu equal treatment, rovné zacházení, respektive abychom zabránili komplikacím Eh, používáme naopak výraz equitable treatment, tedy spravedlivé zacházení, tedy potřeba opatření a eh, spravedlivého zacházení při zajištění vhodné či příslušné náhrady. Takže záměna equitable za equal treatment. Dobré, na to tedy přijde řada později. Budeme hlasovat zvednutím ruky. a můžeme případně zkusit ověřovat elektronicky. Nejprve poznací návrh číslo 14, kdo je pro, proti, jednoznačně přijato. Kompromis číslo 1, kdo je pro, proti, jednoznačně přijato. Kompromis číslo 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, rovněž přijato. Kompromis číslo 3, kdo je pro, proti, jednoznačně přijato. Poznací návrh číslo 8 od celé řady kolegů, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis číslo 4, kdo je pro? Jsme u kompromisu 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, rovněž přijato. Kompromis číslo 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní Poznací návrh číslo 10, ústavce 2, paní Verňo, kdo je pro? Proti? Rovněž přijato. Kompromis číslo 6, kdo je pro? Proti? Přijato. Poznací návrh číslo 17, pana de Jong, kdo je pro? Budeme to muset spočítat. Kdo je pro? Jsme u poznací návrhu číslo 17. Kdo je pro? Proti? Evidentně přijato. Poznací návrh číslo 18, paní Torunen. Kdo je pro? Proti? Jednoznačně přijato. Poznací návrh číslo 19, pan Grech a paní Irigoyen Perez. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní Poznací návrh číslo 22 s ústní změnou. Potřebujeme to znovu slyšet? Ne, stačilo to všem, dobrá. Takže 22 v tomto novém snění. Paní Parvanovové, kdo je pro? Proti? Jednoznačně přijato. Číslo 23 bylo staženo, není poznací návrh číslo 24. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Proti? Rovněž přijato. Nyní tedy kompromis číslo 8. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis číslo 9. Kdo je pro? Proti? Rovněž přijato. Kompromis číslo 10. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. A nyní pozemce návrh číslo 36, kdo je pro, proti, přijato. Číslo 42, kdo je pro, proti, přijato. Číslo 44, kdo je pro, proti, přijato. Číslo 45, kdo je pro, proti, přijato. Číslo 47, kdo je pro? Proti? Rovněž přijato. Číslo 48, pro? Proti? Rovněž přijato. Pozvací návrh číslo 49, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 50, už je obsaženo ve 49, nyní kompromis číslo 11, kdo je pro? Proti? Přijato. Poznací návrh číslo 51. Pan De Jong a pan Trianta Filides, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 52. Paní Torunen, kdo je pro? Proti? A rovněž přijato. Poznací návrh číslo 56. Pana De Jonga. Kdo je pro? Proti? Jednoznačně přijato. A nyní hlasujeme o celém návrhu stanoviska. Kolik z vás sebou má hlasovací kartu? Můžeme prosím hlasovat elektronicky, abychom měli jasná čísla a dopočteme ty, kdo, ty, kdo kartu nemají, paní Gabartová a já. Takže hlasujte prosím o celém návrhu stanoviska. Nefunguje vám to? Konec hlasování. Přijato 31 hlasy pro, včetně hlasu paní Gebhartové a mne. Nikdo nebyl proti. Takže blahopřejeme paní Parvanovové a e, těšíme se na to, že budete prosazovat naše stanovisko ve výboru pro dopravu, kde kolega Simpson jistě vaše podněty uvítá. Děkuji mnohokrát. Nyní nás čeká další velmi zajímavý návrh či návrhy. Doufám, že tady eh, zůstanete přítomní v sále. Půjde o devět propojených návrhů komise. Jde o sladění směrnice o harmonizaci produktů, harmonizační směrnice pro produkty, harmonizaci u některých eh, klíčových segmentů, o sladění tedy s přijatým eh, nařízením a rozhodnutím, zejména rozhodnutím. Proto vítám pana eh, Žaka McMillena z komise, eh, který je šéfem příslušného odboru pro dozor nad trhem u výrobků. Vítejte u nás, Žaku, a také paní Žezapina Pitondo, která se rovněž tématu na komisi věnuje. Bohužel paní Rojtová nemohla dnes dorazit, Nicméně jsme ní projednali a vzhledem k časovému rámci jsme se rozhodli, že bychom tento bod neměli odsouvat a paní Rojtou dnes zastoupí pan Šváb. Myslím, že zatím máme jako stínové zpravodaje stanoveného pouze pana Selvinyho, takže případní dobrovolníci o tuto funkci hlásit se tady o tuto funkci bylo samozřejmě také mít možnost se vyslovit eh, v diskusi. A nyní bez eh, dalších odkladů poprosím pana McMillena, aby se ujal slova. Eh, vaši prezentaci, vaše slajdy již máme k dispozici. Technika je rovněž připravena. Poprosíme tedy o tu prezentaci a já vás vítám mezi námi a dávám vám slovo, abyste nám prezentoval nový legislativní, eh, legislativní rámec a harmonizaci se záležitostmi týkajícími hodnocení dopadu. Děkuji vám, pane předsedo. Začnu tím, že vám i vašemu výbaru pro popřeji dobrý a úspěšný nový rok. Doufám, že toto téma vás dosti zaměstná, abyste se nenudili, eh, v konstruktivním slova smyslu samozřejmě. A ano, máte pravdu. Je před námi velká výzva v tom, že eh, máme obhajovat a vysvětlovat tento balíček legislativních opatření. Je to eh, tak trochu navazující práce na práci, která proběhla v letech 2007 a 2008, pokud jde o balíček o zboží. A eh, v rámci rozhodnutí 768 jsme slíbili, že se pokusíme co do, do co největší míry zharmonizovat stávající legislativní opatření s silnějšími a efektivnějšími technikami právě balíčku o zboží. Pokud si vzpomínáte, a vím, že několik lidí tehdy u toho nebylo, e, ty cíle balíčku o zboží byly zajistit vysokou míru ochrany občanů a pracovníků a ochranu životního prostředí, pokud jde o bezpečnost produktů. Chtěli jsme zajistit volný pohyb zboží, což e, by byl důsledek této vysoké míry ochrany. Dalším cílem bylo zjednodušit legislativu a zvýšit její koherentnost a vyjasnit ji, protože si uvědomujeme, že výrobci, aktéři na trhu eh, musí podléhat stále širšímu spektru různých legislativních opatřeních, eh, přičemž technologická společnost je stále složitější a legislativní prostředí taktéž. Takže čím více legislativy musí dodržovat, tím eh, složitější je požadavky splnit, takže jednodušší je mít něco, co zajistí, že se všichni budou chovat stejně. Eh, jedním z dalších cílů práce v roce 2008 rovněž bylo dokončení tohoto legislativního rámce eh, ve spojitosti s kontrolami a inspekcemi v laboratořích a zejména vytvořit novou politiku pro dohled nad trhem, kterou jsme až do té doby neměli. Ty různé složky balíčku o, služba, eh, o zboží pardon, jsou v podstatě dva eh, legislativní dokumenty. Směrnic, eh, nařízení 765, která se zabývá dohledem na trhu, a rozhodnutí 768, které obsahuje všechny společné technické nároky, to jsou definice, závazky pro aktéry na trhu, podmínky a procesy pro výběr a e, upozorňování e, organizací zajišťujících konformitu na trhu a rovněž mají za cíl předložit harmonizovanou sadu procesů splňování požadavků a pravidel pro jejich provádění. Protože to jsou právě ty prvky, e, které pokud jsou všude, všude různé, mohou stížit život výrobcům, protože ti to musí sledovat eh, pokyny na národní úrovni a vlastně nevždy vědí, o co tedy vlastně mají požádat, co se jim má vlastně sdělit. V této souvislosti vidíme ještě celou řadu dalších prvků, pokud jde o dohled nad, trh, na, dohled nad trhem, například o různé mechanismy bezpečnostní, eh, které vstupují v platnost, když jednáme o nebezpečných produktech. Pokud jde o provádění tohoto balíčku, eh, to začalo v podstatě jeho přijetím, začala práce v členských státech a začali jsme se snažit dosáhnout užší spolupráce v oblasti dohledu nad trhem. Snažili jsme se dodržovat všechny nová legislativ, všechna nová legislativní opatření, eh, která se týkala tohoto nařízení. Toto nařízení stále eh, platí. To znamená, že jsme v podstatě ne, nemuseli eh, po členských státech chtít eh, eh, jejich prováděcí texty, zkrátka museli členské státy změnit své chování. To rozhodnutí jako takové je to, čemu říkáme sui generis rozhodnutí, netýká se tedy výrobců, netýká se členských států, vlastně se netýká nikoho kromě evropských institucí ale je to právě toto rozhodnutí, které obsahuje všechny společné prvky, které se musíme snažit e, zapracovat do legislativy, tak abychom zajistili jejich koherentnost. Takže provádění tohoto rozhodnutí v podstatě znamená, že vezmeme text rozhodnutí a zakomponujeme jej do sektorální legislativy. Je zde několik prvků, kde provádění je úkolem přímo členských států, aniž by se čekalo na úpravu směrnice. Víme například, že několik členských států už používá kri- eh, stanovená kritéria pro tu konformitu, pro ty notifikace, aniž by čekali, než bude směrnice přijata. Ale obecně to ustanovení, eh, pokud jde o koherenci v rámci rozhodnutí 768, ta budou účinná pouze tehdy, až budou součástí sektorální legislativy. To znamená, že provádění tohoto rozhodnutí musí projít celým tím delším legislativním kolečkem. Jaké jsou výhody harmonizace? To je, myslím, dosti jasné asi všem. Ehm, máme tady regulační koherenci, ehm, odstranění zbytečné zátěže, nebude potřeba se zabezpečovat v složitém legislativním prostředí, dále zjednodušení a vyjasnění legislativní situace, což znamená, že ta legislativa bude pravděpodobněji efektivní a bude pravděpodobněji více eh, uplatňována, bude respektována, protože všichni budou vědět, čím se přesně mají řídit. Takže jak ta harmonizace má ideálně probíhat? No, eh, původně, když jsme toto rozhodnutí přijali, respektive když vy jste ho přijali, omlouvám se, my jsme ho navrhli, vy jste ho přijali, eh, tak ta základní myšlenka byla taková, že když dojde k přeskumu nějaké legislativy, eh, Zkoumali bychom systematicky to, jakým způsobem bychom ty jednotlivé směrnice mohli harmonizovat podle toho, jak by přicházely na pořad jednání, pokud je o přeskum. To byl ten původní nápad. Ale eh, poté se jaksi komise vydala na, řekněme, masochističtější cestu a řekla si, udělejme balíček. Eh, místo toho, abychom postupovali tedy případ od případu. Když se podíváme na celkový počet legislativních eh, dokumentů a technickou harmonizaci v oblasti produktů, když se podíváme na všechno to, co je součástí odpovědnosti DG Enterprise, je to víc než 600, 600 eh, složek, takže bychom využili eh, výhod balíčku. Faktem je, že v momentě, kdybychom dospěli té šestistovky, už bychom byli o mnoho let starší. Takže proto ten balíček, aby se to celé urychlilo. Koncept byl takový, že budeme stavět na setrvačnosti toho balíčku o zboží. Ten byl hodně viditelný v eh, médiích a na veřejnosti. Bylo to velký zájem ze strany národních eh, institucí a chtěli jsme tím pádem mít balíček, který by byl, měl širší záběr a vstoupil by v působnost rychleji. A připadalo nám to tehdy jako ten nejlepší možný způsob postupu. Jedna z výhod tohoto postupu je samozřejmě to, že tím zároveň posilujeme eh, platnost ustavení Eh, nařízení 765 o kontrole trhu, protože tam jsou stanoveny ty požadavky pro národní instituce, které mají provádět dohled nad trhem. A eh, kritérium bezpečnosti produktů je ve směrnici a tím pádem je potřeba tyto dvě věci nějak propojit. Procesem harmonizace se ta bezpečnostní ustanovení harmonizují s ustanoveními o dohledu nad trhem a tím pádem ten koncept balíčku eh, byl velkým lákadlem. Balíček by totiž rovněž umožnil zajištění rovných podmínek pro operátory a jiné aktéry na trhu. Takže jsme se tou legislativou začali zabývat, tou existující legislativou. První věc, co jsme udělali, bylo to, že jsme identifikovali ty legislativní, eh, ta legislativní opatření, která měla být přeskoumána, to znamená, týkalo se to lékařských nástrojů, Eh, rekreačních eh, sportovních strojů a vybavení a dalších a dalších oblastí. Ale zároveň eh, jsme se zaměřili na ty směrnice, které zatím neměly být přeskoumávány. Ehm, bylo velice složité představit si nějaký horizontální balíček, nějaký průřezový balíček eh, u těch směrnic, kde měl proběhnout sektorální přeskum, protože to v podstatě znamenalo podívat se na podrobnosti úrovně ochrany, úrovně bezpečnosti jednotlivých sektorů, což je už hodně, hodně specifické téma. My jsme spíše chtěli najít určitou možnost jakéhosi průřezu, kde bychom se mohli zabudovat působnost toho balíčku o zboží do těchto směrnic. To znamená, první kritérium výběru bylo, že jsme si řekli, eh, díváme se na směrnice, které by v běžném postupu neměly být přeskoumány, ale které, pro které by mohla být výhoda co do bezpečnosti, kontroly nad trhem, eh, uplatňování legislativy a e, její kontroly by mohly mít prospěch ze zahrnutí do takového toho jednotného balíčku. Původně jsme řekli, že jich bude celkem deset. E, původně jsme jich identifikovali deset. E, samozřejmě byly zde pak určité otázky, zda ta jedna konkrétní směrnice skutečně není na pořadu pro přeskum, zda bychom ji přece jenom přeskoumat neměli takže se to potom celé zaseklo. A to je důvod, proč to komuniké hovoří o deseti směrnicích. E, rovněž je to důvod toho, proč ta studie dopadu e, je založena na deseti směrnicích, ale e, je jich tam pak ve skutečnosti pouze devět. Ty tlakové, ty tlakové nádoby se tam prostě zasekly. Takže máme jich celkem devět. K něm přejdu za chvíli. Konkrétní kritérium pro výzkum bylo, pro, pro zahrnutí bylo to, že tyto směrnice neměly být předmětem přeskumu. Eh, snažili jsme se je co nejlépe skloubit. Pak jsme je všechny prošli a sledovali jsme horizontální průřezová témata, která by bylo možné harmonizovat. A eh, Vypracovali jsme seznam eh, těch jasnějších z nich, například definice, když nemáme stejnou definici importéra, výrobce a tak dále, tak je to problém. Když nemáme stejnou definici jednotného trhu, tak je to problém. Takže eh, ty definice to byla jasná věc. Ehm, poté eh, proces pro sledování plnění podmínek na trhu, to je také něco, co je potřeba harmonizovat. Mm, kritéria pro upozorňování příslušných institucí je další věc. V dopadové studii jsme totiž identifikovali, že některé problémy, které jsme měli při nacházení a vyhledávání nebezpečných produktů na trhu, byly způsobeny tím, že eh, ty instituce eh, které měly trh sledovat, nebyly dostatečně kvalitní, nepracovaly dostatečně kvalitně. Potřebovali jsme rovněž posílit dohledatelnost, což je jedna z hlavních složek složek eh, fungování tohoto aspektu trhu, když ty produkty nemůžeme dohledat, tak je nemůžeme ani sledovat. A eh, další hlavní složka, která podle našeho názoru je naprosto zásadní, jsou eh, povinnosti aktérů na trhu. Je jasné, že požadavky na tyto instituce by měly být všude stejné, není důvod, aby nebyly. E, zejména to má tu výhodu, že se vyjasní, co znamená legislativa, jaké jsou legislativní vztahy mezi výrobci, dovozci a, a importéry. Takže to jsou ty horizontální složky, které podle našeho názoru byly nejvhodnější pro sloučení. Jsou to průřezová témata, která nemají vliv na sektorální otázky a ten text proto v té směrnici, kterou máte před sebou, byl převzat co nejsystematičtějším způsobem. zde tedy implementován, eh, jsou zde implementovány formulace rozhodnutí 768 a říkám co nejsystematičtěji, říkám to proto, že i v některých případech jsme eh, použili eh, text sektorálních směrnic tak abychom zachovali alespoň eh, co nejvyšší míru koherentnosti v rámci té směrnice. Eh, ty fráze znamenají to samé, ale ta slova, která jsou použita, se mohou lišit, protože zkrátka některá, některá vyjádření patří víc sem a ne tam. Eh, to provádění pak probíhá jedna ku jedné, což znamená, že sem nezavádíme žádné nové věci do těch směrnic, kde hovoříme o procesech eh, dodržování pravidel trhu, hovoříme o aktualizované verzi 2008. Nevybrali jsme sem žádné dodatečné postupy. Přidrželi jsme se původních směrnic, pouze jsme vše harmonizovali a aktualizovali. Eh, směrnice, kterých se to týká, a omlouvám se za ty zkratky, ale jinak by se mi na jeden snímek nevešly. Nízkonapětové zařízení, elektromagnetická kompatibilita, eh, výbušná zařízení, eh, prostředí s nebezpečím výbuku, poté měřicí nástroje a neautomatické eh, váhy, to také patří k sobě. Poté zde máme dvě chemické věci, pyrotechnika a eh, výbušniny pro civilní použití a poté jednoduché tlakové nádoby a, a výtahy. Jak říkám, nejsou to nutně věci, které nějakým způsobem souvisejí, jsou to spíše věci, které pokrývají opravdu široký záběr průmyslového sektoru. V podstatě je společný jmenovatel ten, že tyto směrnice neměly být přeskoumány v tu danou chvíli, ale chtěli jsme, aby mohli těžit eh, ze setrvačnosti toho balíčku z roku 2008. A jak vidíte zde zejména ty eh, tlakové eh, nádoby, zatím, jak říkám, eh, jsme nedostali od komise. Takže eh, ten balíček byl připraven na základě procesu dopadové studie, která se soustředila pouze na tato průřezová témata pro všechny tyto směrnice. Nezabývali jsme se otázkami přeskumu vůbec. Eh, ten dopad se pouze týká kritérií pro například ty úřady, které třeba upozornit, dohledatelnost, požadavky a tak dále. A e, o té dopadové studii budeme hovořit za chviličku konec konců. Ti z vás, kteří znáte staré směrnice, e, vám bude jistě připadat, že tyto nové se čtou poněkud obtížněji. Protože vzhledem ke vstoupení z Lisabonské smlouvy v platnost e, máme povinnost eh, vypracovat přepracované znění na základě nové smlouvy, což znamená, že všechny směrnice musíme upravit, musíme z nich eh, vyjmout veškeré výrazy týkající se legislativy společenství, musíme hovořit o Unii. A tedy právní služba řekla ano, připravíme přepracované znění. Takže text, který máte před sebou, je už psán eh, v ve formě přepracovaného znění. E, překlady byly přepracovány také. Naše překladatelské služby si velice dobře uvědomují, že e, mnoho z těchto směrnic bylo přijato předtím, než přistoupilo těch 12 nových členských států a když přistoupili, proběhl velice rychlý překladový proces, kdy překladatelé neměli k dispozici dostatečné zkušenosti eh, toho, jakým způsobem se používá jazyk ve vyjadřování evropského společenství, což znamená, že i lingvisticky byly tyto nové verze přepracovány tak, aby více odpovídaly eh, tomu, jakým způsobem se zde vyjadřujeme. Neznamená to však, že bychom tam někam skrývali eh, důležité změny. Znamená to pouze to, že se překladatelé uspůsobili a upravili lingvistickou verzi, eh, zejména pro nové členské státy těchto dokumentů, tak, aby tyto verze odpovídaly, řekněme tomu, modernějšímu žargonu Evropské unie. Poslední věc, kterou bych chtěl zdůraznit, eh, pokud jde o obsah těchto směrnic, je to, že standardizace články a ustanovení o standardizaci, které standardně do směrnic patří, byly přesunuty do návrhu komise, do návrhu nařízení. Takže kromě předpokladu konformity, který zde potřebujeme, protože jinak zde není propojení těch základních potřeb a, a standardů. Kromě tohoto ustanovení se zbytek přesunul do eh, návrhu komise o standardizaci, kterým se předpokládám velice pečlivě zabýváte a zabývat budete. Některé z těchto směrnic eh, mají, své, mají ustavené své výbory, takže eh, jsme museli co tu diskusi také vést v rámci projednávání ve výborech, eh, dále eh, explozivní atmosféry a výtahy, tam, eh, tam to bylo nastaveno tento tam se postupuje podle Lisabonské smlouvy, pokud o pyrotechniku a měřící nástroje, tam si ponechají, tam budou ponechány výbory, ale s omezeným fungováním, opět v souhlase s Lisabonskou smlouvou. Pokud je o nízkonapěťové záležitosti váhy s neautomatickým eh, působením a jednoduché takové nádoby. Eh, u těchto směrnic nejsou ustaveny výbory a my jsme žádné nově nezaváděli. Takže z těch devíti výborů, či devíti směrnic, z těch devíti tedy směrnic, pardon, většina z nich eh, už nemá výbory. Dále delegované a prováděcí pravomoci jsou eh, zakotveny u velmi specifických témat, eh, u výtahu, pyrotechniky a dalších eh, opravdu specifických záležitostí. A k tomu se jistě, jistě ještě vrátíme v pozdějších fázích diskuse. Poprosím o další průsvědku a tady již skončím. V radě jsme zahájili tuto diskusi za polského předsednictví a příští týden se tomu začneme, nebo začnou v radě věnovat pod dánským vedením. Rada eh, má eh, rada přišla s tím pojetím eh, balíčku, to znamená má představu, že to bude celé procházet jedinou pracovní skupinou pro technickou harmonizaci, žádnými sektorovými výbory a v diskusi v radě to budeme probírat téma po tématu tak abychom eh, to nediskutovali směrnici od směrnice, protože eh, tím bychom opět eh, zabředali do sektorové diskuse. A vždy by tam vznikalo pokušení něco v rámci tohoto postupu měnit. Takže tomu se chceme vyhnout tím, že to zachováme a budeme vést tu diskusi téma o tématu, čili jeden den to budou hospodářské subjekty a ochranná doložka, jindy to budou notifikované subjekty a tak dále. Čili tyto věci budeme probírat tato témata jednotlivých směrnic. Snažíme se tedy vyhnout se tomu pokušení sektorového přístupu, protože tady jde o sladění s horizontálními uh, aspekty nebo horizontálních, horizontálních aspektů balíčku s jednou výjimkou. Vnášíme v rámci toho balíčku jednu sektorovou změnu, nemá smysl se to snažit skrývat. Um, je to tak a není na tom nic špatného a týká se to směrnice o e, pyrotechnických zařízeních. Tady bylo naléhavě nutné změnit jedno ustanovení. Pokud bychom to neučinili, pak v roce 2013 žádná automobilka nebude moci e, na trh uvádět zákonně airbagy a bezpečnostní pásy, protože e, tyto, v těchto věcech se používají detonační prvky z armády a směrnice omylem uvádí, že není možné vůbec využívat jakékoliv vojenské zařízení, vojenské prvky. A tato směrnice se tedy vztahuje i na tyto typy zařízení, na tyto výrobky, proto bylo nutné změnit tři řádky ve směrnici o pyrotechnice, tak aby bylo možné i nadále uvádět na trh airbagy a automatické zadržovací systému, systémy u bezpečnostních pásů v automobilech. Ta změna čítá přesně jednu větu. Nicméně tady takto, tato sektorová změna tam je, já to nebudu nějak skrývat. Snažili jsme se tedy bránit eh, vyhýbat se jakým, jakýmkoliv sektorovým změnám, kromě této jediné výjimky, protože jinak by se ten balíček rozpadl Doufáme tedy, že se nikdo nebude snažit do toho nějak propašovat a volat po sektorových změnách. Pokud ano, pak to necháme na úplný závěr těch jednání, tak aby se ta diskuse o celém balíčku eh, udržela koherentní v průběhu celé diskuse. A samozřejmě moduly, což je téma, které všechny fascinuje. Pamatuji si, jak všichni milovali v roce 2008, kdy jsme procházeli proces vyhodnocování souladu tak toto proběhne elektronickou diskusí mezi experty, tak aby se to nepřelevalo do té hlavní eh, diskuse. Takový je tedy aktuální stav, takový je náš návrh. Ještě tady bude prezentováno hodnocení dopadu. My jsme také přizvali a vyzvali všechny národní experty a e, příslušné národní orgány, aby vycházeli z anglické verze, ne proto, že by nebyly v pořádku ostatní jazykové verze, to jsou samozřejmě e, oficiální verze, úřední verze. E, nicméně patrně bychom naráželi na rozdíly dané čistě jazykovými důvody a e, anglická verze je nejbližší rozhodnutí číslo 768, zatímco v jiných jazykových verzích mohou být jazykové odchylky, nikoli však, nikoli však věcné a proto, aby ta diskuse byla co nejjednodušší, e, prosíme všechny, aby pokud možno vycházeli z anglické verze. Tolik tedy e, obecné prvky a obecná prezentace tématu. Nevím zase, přijete, pane předsedo, abych nyní předal slovo kolegyni. Ano, asi ano, myslím, že by bylo dobré, kdyby Josepina rychle prošla nyní aspekty hodnocení dopadu. Vy jste se toho již dotkl ve své prezentaci, a kdyby nám tedy Josepina mohla velmi stručně projít tu prezentaci a také nám přednést analýzu eh, výnosu, eh, pardon, eh, nákladu a přínosu. Ano, proto máme také zkrácenou verzi, říká zastupce komise. Ano, já vám eh, děkuji eh, za eh, formální aspekty prezentace. Jistě ten, ta obsahová stránka bude stejně stimulující. Takže kolegyně Josepína, vzhledem k tomu, že čas na nás tlačí, zaměřím se pouze na to podstatné z naší zprávy. Ráda bych se několika slovy dotkla informačních zdrojů, ze kterých jsme vycházeli, a také bych ráda stručně nastěnila problémy, které komise chce touto cestou řešit. Žák vám už to tady samozřejmě nastínil, ale já bych se ještě ráda na jednotlivé body podívala. A poté chci stručně představit jednotlivé alternativy a vysvětlím u jednotlivých alternativ, alternativ dopady na vnitřní trh, na konkurenceschopnost, možné náklady pro hospodářské subjekty a další zainteresované subjekty. Poprosím další stránku prezentace. S jakými hlavními informačními zdroji jsme pracovali? Za prvé bych měla říci, že aktuální hodnocení dopadů navazuje na předchozí hodnocení dopadů, které vypracovala komise před přijetím nového legislativního rámce. A dále toto hodnocení dopadů také vychází ze sektorových údajů, které jsme schromáždili v rámci dvou velkých konzultací. První byla veřejná konzultace eh, od června do října 2010, která eh, zahrnovala také dotazníky zacílené eh, konkrétně na hospodářské subjekty, na subjekty notifikované orgány a uživatele. A druhá konzultace se konkrétně zaměřila na malé a středně velké podniky a provedli jsme to společně se sítí Enterprise Europe. V rámci těchto dvou konzultací jsme obdrželi více jak 900 odpovědí z různých sektorů, na které se vztahuje těch 10 směrnic. Kromě toho jsme schromáždili širokou zpětnou vazbu od horizontálních a sektorových expertních skupin, a to přes pracovní skupiny složené eh, ze zástupců orgánů pro dozor nad trhem. Eh, tuto zpětnou vazbu jsme získali přes notifikované orgány, eh, přes skupiny a přes také kontakty se zástupci jednotlivých odvětví či jinými zainteresovanými subjekty. Dále, výchozím bodem našeho hodnocení dopadů jsou tři, tři hlavní problémy, které jsme identifikovali již v době, eh, kdy eh, byla přijata ta analýza. První problém se týká toho, že produkty nesplňují normy. Prakticky všechny hospodářské subjekty, které se zúčastnily veřejné konzultace, se domnívají, že jejich, jejich sektoru eh, se tak či onak týká nesoulad eh, s normami a možná méně to platí u specifických, specializovaných sektorů, jako jsou eh, výbušniny pro užití a podobně, ale i v těchto sektorech někdy dochází k případům neplnění norem neplnění zákonných požadavků, což je problém pro uživatele, kteří mohou utrpět poškození zdraví či hospodářskou škodu, pokud produkt nefunguje tak, jak by měl. Ale zároveň je to problém pro eh, odpovědně se chovající hospodářské subjekty, které jsou vlastně trestány tím, že jejich výrobkům konkurují jiné výrobky, které normy neplní. To tedy vyplnulo také z odpovědí na naše dotazníky v naší konzultaci. No pokud jde o ten počet počet těchto, tohoto nekonformního zboží na trhu, to zřejmě souvisí s tím, že není dostatečně efektivní dozor nad trhem. A to způsobuje několik faktorů. Já bych ráda se zaměřila na dva. Jednak to, že orgány dozoru mají problém eh, se sledováním produktu, protože i v případě, že je identifikován eh, nekonformní produkt, orgány dozoru někdy nedokáží Eh, vysledovat tento produkt eh, zpětně tedy k výrobci či k tomu, kdo je uvedl na trh. A další problém orgánu dozoru nad trhem je ten, že platná evropská legislativa umožňuje těmto orgánům eh, adresovat rozhodnutí výrobcům, ale ne nutně jiným hospodářským subjektům, jako jsou distributoři či dovozci. A zejména v případě, že se výrobek že výrobek byl vyroben mimo EU, je velmi důležité, aby orgány dozoru nad trhem měly možnost adresovat svá rozhodnutí dovozci, to znamená tomu, kdo výrobek na trh EU uvedl. Druhý problém, který jsme identifikovali, druhý hlavní problém, se týká nedostatečné, nedostatečného výkonu některých notifikovaných subjektů. Možná to e, souvisí s tím, že nejsou e, dostatečně způsobilé pro provádění hodnocení souladu. To se může týkat eh, především eh, ceřených společností eh, těchto subjektů či subdodavatelů, na které se někdy obracejí notifikované subjekty. Také můžeme zmínit nekalé certifikační praktiky, Často je příčinou přetrvávání problému to, že, nebo to, jakým způsobem národní orgány provádějí hodnocení notifikovaných subjektů, jakým způsobem monitorují jejich činnost. Z té konzultace vyplynulo, že orgány v různých členských státech nenutně interpretují požadavky na notifikované subjekty stejně. Také nenutně jsou vybaveny stejnými eh, kompetencemi a zdroje pro provádění hodnocení a nenutně nenutně tomu věnují eh, stejnou energii monitorování, tedy činnosti těchto notifikovaných subjektů. A konečně třetí hlavní problém, ten spočívá v nekonsistentnosti, vzájemné nekonsistentnosti směrnic. Některá důležitá ustanovení nebyla formulována obdobně. To mělo svůj důvod, a totiž historický vývoj legislativy eh, postupnou legislativní tvorbu, ne všechny směrnice eh, vznikaly ve stejné době. To je svým způsobem pochopitelné, ale vytváří to problémy při provádění těchto směrnic, zejména pokud zvážíme, že často některé produkty, na některé, na některé produkce může vztahovat, eh, nebo mohou vztahovat dvě i více směrnic. A pak vzniká problém. A další slide. Eh, hovořila jsem tedy o hlavních problémech, které jsme se zaměřili, nyní jaká jsou řešení. Nový legislativní rámec a zejména rozhodnutí 768 navrhuje konkrétní možnosti, jak tyto problémy řešit, konkrétní opatření, jak je řešit. Pokud o nesoulad, jsou stanoveny povinnosti pro dovozce a distributory, což jsou povinnosti, které samozřejmě jsou eh, proporcionální přeměřené roli těchto subjektů v dodavatelském řetězci. A nyní tedy orgány dozoru nad trhem budou moci se obracet také, například dostat za rozhodnutí také těmto subjektům. Dále toto rozhodnutí stanoví jasné povinnosti v oblasti zpětné vysledovatelnosti, což usnadní činnost orgánu dozoru nad trhem. A konečně toto rozhodnutí také posiluje takzvanou eh, bezpečnostní doložku či postup jejího je eh, ochranu doložku, pardon, či postup jejího užití. Já nemám čas tady zacházet do detailů, ale opět to posílí pozici eh, orgánů dozoru v členských státech. Umožním to především eh, zaujímat jednotný postup ve všech členských státech. Dále, pokud jde o notifikované orgány, rozhodnutí 768 navrhuje takový postup, kdy by se zrevidovala eh, notifikační kritéria, vyšlo by se z aktuálních osvědčených postupů a mimo jiné by se to vztáhlo také na subdodavatele. Toto rozhodnutí také obsahuje Eh, zrevidovaný notifikační postup, který mimo jiné bude žádat hlubší přeskum u těch notifikovaných subjektů, které nejsou akreditované. A konečně eh, nový legislativní rámec řeší problém nekonsistentnosti jednotlivých směrnic tím, že nahrazuje ustanovení, tedy ta ustanovení, eh, která nejsou konsistentní s modernějšími ustanoveními rozhodnutí číslo 768. Takže z hlediska efektivnosti řešení se domníváme, že sladění s rozhodnutím číslo 768 je právě to nejvhodnější cestou. Dále, kromě eh, analyzace efektivity jednotlivých možností jednotlivých scénářů, eh, hodnocení dopadu také analyzuje dopad jednotlivých alternativ jednotlivých scénářů, sladění s rozhodnutím Eh, pokud jde o dopad na vnitřní trh, na konkurenceschopnost, eh, možné náklady pro eh, zainteresované subjekty a tak dále. A zde hlavní závěr, pokud je o sladění s tímto rozhodnutím, je takový, že dopad na zainteresované subjekty je převážně pozitivní. Zlepšilo by se eh, fungování jednotného vnitřního trhu, protože by to umožnilo příslušným orgánům členských států zaujímat jednotný postup vůči eh, výrobkům, které jsou nekonformní a také by to vytvořilo větší konsistentnost eh, v notifikaci. To znamená, existovaly by rovnější hrací podmínky jak pro hospodářské subjekty, tak pro notifikované subjekty. Kromě toho Zpráva o hodnocení dopadu uzavírá, že tato možnost řešení, které by spočívalo ve sladění se zhrnutím, by také vytvořilo férovější situaci, protože by orgány dozoru nad trhem vybavilo lepšími nástroji pro boj proti nesouladu. A kromě toho by to zajistilo eh, větší míru ochrany veřejného zdraví a u některých směrnic také lepší ochranu životního prostředí. Tady mám na mysli například eh, pyrotechnické výrobky, protože tato směrnice eh, nebo k jejím cílům patří také ochrana životního prostředí. A pokud je o náklady, které by to přineslo a vyvolalo, hlavní závěr zhodnocení dopadu je takový, že sladění se zhodnotím číslo 768 by nevyvolalo žádné nové dodatečné náklady pro hospodářské subjekty, protože vlastně se vychází z kodifikace aktuálních osvědčených postupů. Abych to řekla jasně, neznamená to, že můžeme zcela vyloučit eh, jakékoliv navýšení nákladů, ale naprosta většina eh, subjektů, které reagovaly v rámci konzultace, považují to případné zvýšení za v nejhorším případě mírné. Pokud je o úřady státní orgány, ty by z tohoto sladění eh, s tím rozhodnutím eh, leco vytěžily, protože by se mohly opřít o silnější pravomoci, aniž by to vyvolalo jakékoliv další náklady. Možná jedinou oblastí, kde by alespoň z počátku, v počáteční fázi vyvstaly další náklady, eh, by byla oblast notifikace, protože revize požadavků na notifikované subjekty by vyžadovala vlastně renotifikaci těch subjektů, které mají pokračovat eh, v této činnosti. Nicméně eh, tento náklad pro veřejné orgány eh, by nebyl nějak nadměrný, neměli bychom je nadhodnocovat. My jsme vyhodnotili počet notifikací na směrnici a na orgán, na úřad a dospěli jsme k závěru, že ve většině případů by šlo o omezený počet. A v u těch pár výjimek, kde by to číslo bylo vyšší, si musíme uvědomit, že komise navrhla transpoziční období dvou let pro tyto směrnice. A to by skutečně mělo poskytnout eh, státním orgánům dostatečný čas na zvládnutí eh, těchto nových úkolů. Tím jsem dospěla k závěru své prezentace. Těším se na případné dotazy. Děkuji vám oběma mnohokrát. Je, myslím, velice dobře, že jste nám vy oba připomněli důležitost dohledu nad trhem. E, jsem si jist, že bude celá řada žádostí o slovo paní Šaldemoze a ostatní, kteří o tom to tématu hovořili ve svých předchozích zprávách. Jsem přesvědčen, že je užitečné zaměřit se na celý tento návrh v kontextu možných zlepšení v té oblasti a pokud dosáhneme toho, že eh, členské státy zlepší situaci, pokud jde o ty notifikované sektory, tak to možná zlepší kvalitu dohledu nad trhem celkově, což je, myslím, náš hlavní zájem. Takže, eh, pan Šváb, eh, máte nějaké připomínky k práci paní Rojtové, pan, paní Šaldemoze, Eh, nevím, jestli jste stejněvou zpravodajku, ale vím, že se o to zajímáte. Pan Kreutzmann se hlásí. Ještě někdo? Chce přispět do diskuse? Já pak řeknu pár stručných slov za EKR. Prosím, pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Eh, nás eh, těší, že tady můžeme přivítat pana Macmillena, je i naší frakci. A pokud jde o označování CE u prsních implantátů, tak eh, tady mm, byly uskutečněny i jiné eh, návrhy a ty si myslíme, že se správné. Eh, naše kolegyně paní Zuzana Rojtová, která tady bohužel nemůže být přítomná, tak ona mě poprosila, abych místo ní přednesl zde několik otázek. Já bych chtěl, aby to nebylo příliš byrokratické, ale budu hovořit anglicky. Paní Rojtová je přesvědčena, že tento balíček devíti směrnic je důležitým krokem směrem k e, dokončení práce na vnitřním trhu. Ačkoliv se zde představují technické normy, nový legislativní rámec podle paní Rojtové umožní konzistentnější provádění a dokončení harmonizace v této oblasti, což bude mít dopad na zvýšení e, důvěry e, jak spotřebitelů, tak producentů. V tomto kontextu paní Rojtová oceňuje, že komise konzultovala tuto situaci se stovkami malých a středně velkých firm a žádala je o jejich zkušenosti, pokud je o implementaci provádění balíčku o zboží a zahrnula tuto zpětnou vazbu do harmonizačního balíčku, který je dnes před námi na stole. Paní Rojtová rovněž osobně podporuje upřednostňovanou legislativní možnost, kterou komise používá Eh, na místo doporučení ve formě přepracovaného znění. Nyní eh, hovoří o několika bodech, které vynechám, ale chci zdůraznit pouze to, že paní Rojtová považuje za významnou a naprosto zásadní úzkou spolupráci v rámci výboru a prohlašuje, že se ze všech sil zasadí o to, aby eh, se tento návrh komise, který byl rovněž přijat radou, to znamená zachování těch devíti směrnic jako jednoho balíčku až do úplného konce, tak aby se zajistilo jejich eh, hladké projednání v radě i v parlamentu. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám, eh, pane kolego. Já si myslím, že je důležité, že eh, paní Rojtová bude v kontaktu s týmem pana Macmillana. Nyní paní Šaldemoze. Děkuji mnohokrát, hezký nový rok všem. Eh, já si zkusím vzpomenout na to, jak se vlastně po prázdninách bude mluvit anglicky. Ze všeho nejdříve děkuji komisi a panu Macmillanovi za prezentaci. Myslím si, že to, co jsme vyslechli, bylo velice dobré a užitečné. Já se zajímám o dohled nad trhem a bezpečnost produktů a byla jsem rovněž zpravodajkou IMCO na rozhodnutí 768, když bylo přijímáno, takže jsem ráda, že se věci hýbou správným směrem a e, jsem si jistá, že jakmile proběhne harmonizace e, těchto směrnic, bude dohled nad trhem a produktová bezpečnost na mnohem lepší úrovni a zlepší to i jednotný trh. Myslím, že tuto příležitost musíme využít k tomu, abychom zajistili, že přehodnotíme, zda je nebo není potřeba zlepšit eh, nějaké závazky, které jsme stanovili už v balíčku o zboží. Takže eh, doufám, že se nám podaří dosáhnout co nejhladšího průběhu. Musíme to zachovat jako jeden balíček, ale musíme mít rovněž možnost eh, podívat se na to, zda je toto dostatečné pro bezpečný vnitřní trh. Děkuji. Děkuji, pan Kreuzmann. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. E, pokud jde o výrobu ve třetích e, zemích a o těch výrobcích, které nejsou v souladu a které jsou znovu dováženy, tak tam je důležité, aby e, orgány dozoru na trhu mohly zasáhnout přímo u dovozců. A potom u těch eh, výrobků, které jsou eh, v nesouladu, tak je důležité, aby byla právní jistota pro dovozce a pro obchodníky. Potom, pokud jde o nové povinnosti pro nové hospodářské subjekty a pro odpovědné orgány, tak je důležité, aby toto bylo prosazováno, aby, ale aby nedocházelo k přílišné zátěži. A potom u eh, čísla 786 20 008 tak eh, tam je důležité, abychom dobře přepracovali zásady, pokud je o dozor nad trhu a abychom dosáhli eh, důležitých podmínek a eh, zaručili se existovaly záruky na vnitřním trhu. A potom, pokud jde o padělané výrobky, tak je důležité a dále také otázky duševního vlastnictví, tak o tom budeme ještě dále diskutovat. Děkuji mnohokrát. Uh, nyní pouze pár stručných vět jménem Ashley Fox uh, za moji politickou frakci. Rovněž vítáme tento návrh, uh, zejména to, co jsme slyšeli v druhé prezentaci, to znamená ta důležitost harmonizovaných postupů, které umožní snažší zprávu tohoto procesu, snažší a efektivnější zprávu celého tohoto procesu a jak doufáme, podpoří to členské státy v tom, pobídne je to k tomu, aby byly efektivnější, což eh, není pouze tlak na rozpočty, ale efektivita, zde myslím i vyšší efektivita s omezenějším rozpočtem. Eh, rovněž si myslím, že je velice důležité téma, které navazuje na to, co říkal pan Kreuzmann, to znamená definice lidí v dodavatelském řetězci. Eh, zda je produkt vyráběn v Evropě, zda jsou eh, na místě důležité zodpovědnosti, dále odpovědnosti importéru pro importované produkty, to všechno spadá do pole působnosti těchto nařízení. Je to, jsou to témata, které jsme diskutovali v mnoha různých kontextech, pokud jde o roli různých hráčů v dodavatelském řetězci. Všichni z nich mají velký dopad na konečnou ochranu a spokojenost spotřebitelů. To jsou všechno věci, které je potřeba řešit. My se v tom budeme aktivně angažovat a poslední věc ode mne jako od předsedy, což je něco, co prosím sdělte paní Rojtové. Já si myslím, že přístup Eh, pracovní skupiny rady, eh, který je zaujímán pod vedením pana McMillena, to znamená ta práce na horizontální úrovni jednotlivých témat. To znamená, že se nezabýváme jednotlivými směrnicemi, ale spíše aspekty týkajícími se dohledu na trhem, notifikacemi a tak dále průřezovým způsobem. Já si myslím, že přesně tak musíme potřebovat my. Navazuji na to, co říkala paní Šaldemoze. Uh, to je oblast, kde chceme navázat na její zkušenosti, na její předchozí práci um, o rozhodnutí 768 a musíme zajistit, že ty nové návrhy budou silné a efektivní v členských státech. Eh, někteří z nás mohou mít pocit, že už to tak je, ale musíme to ještě přeskoumat a zjistit, zda tu situaci můžeme případně ještě vylepšit, aniž bychom významným způsobem navýšili náklady. Bude to velká výzva, která je před námi, těšíme se na spolupráci s vámi i s paní Rojtovou. Chce se ještě někdo přihlásit o slovo? Pane Macmillané, eh, chcete říct něco na závěr? Eh, případně paní Pitondu? Eh, chcete ještě něco říci? Prosím, prosím, máte slovo na závěr diskuse. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych pouze reagovat na několik věcí, které byly řečeny. Eh, jednou z našich velkých ambicí je vytěžit co nejvíce z minulých zkušeností v souvislosti s balíčkem o zboží, proto chceme být co nejsystematičtější a chceme se přidržet eh, balíčku z roku 2008. Je příznačné, že se nyní, zrovna nyní zabýváme tím problémem prsních implantátů Eh, vím, že směrnice o lékařských eh, nástrojích eh, se chystá na přeskum. Mohu vás ujistit, že komise i tento konkrétní problém bere velice vážně. Rovněž nám to však může ukázat, že pokud nějaký výrobce chce podvádět za každou cenu, bude velice složité mu v tom zabránit. Pokud půjdou až tak daleko, že si nechají produkt řádně certifikovat a pak připraví eh, jinou výrobní linku s jiným systémem, tak jakákoliv legislativa, která vyjde od nás, tyto problémy nevyřeší. Takže musíme být opatrní eh, v tom, do jaké míry chceme, aby toto bylo uplatnitelné. Další věc, kterou chci říci, eh, nesmíme zapomínat na to, že tento proces harmonizace se týká toho rozhodnutí. Ale dnes jsme v úplně jiné situaci, než když byl ten balíček přijat, protože eh, nařízení 765 už platí. A my koordinujeme členské státy na jejich národních eh, trzích, při dohledu nad nich eh, kontrolujeme to, jak eh, hodnotí rizika, jak se koordinují, jak komunikují mezinárodními, mezinárodními institucemi pro kontrolu trhu a celními úřady a tak dále. Tam je značné penzum zkušeností. To nařízení už, abych tak řekl, začíná ukazovat zuby. A Všechno toto musíme vnímat na pozadí nařízení 765. Nesmíme podlehnout svodu toho, že bychom do eh, té směrnice dávali věci, které už v tom nařízení jsou. Chci jenom tedy připomenout, že to nařízení už tu máme a už funguje. Takže teď jde pouze o to lepší provádění, lepší eh, uplatňování této legislativy a těšíme se na budoucí spolupráci. Děkuji vám, pane předsedo. Děkujeme vám, pane kolego. Eh, Předpokládám, že mnoho z nás eh, je odkazováno na různé případy. Já například v pátek pojedu za důležitým výrobcem eh, měřidel, eh, VAH konkrétně, kde je případ produktu, který byl certifikován jako přesný, ale ty kusy, které vycházejí z výrobních linek, zkrátka předpisy nesplňují. Takže to je součást toho procesu notifikace a dohledatelnosti. To jsou věci, které jsou naprosto zásadní a samozřejmě váhy Například eh, v oblasti potravinářství nebo zdravotnictví jsou nástroje velice důležité. Je potřeba, aby jejich přesnost byla odpovídající eh, závažnosti eh, těchto sfér. A je důležité, aby i tento výbor si uvědomil, že ačkoliv se zabýváme poměrně technickými tématy, plnění požadavků produktu, produkty je něco, co přímo nebo nepřímo ovlivňuje spotřebitele. Takže je to velký závazek, je to velká zodpovědnost, musíme ji brát velice vážně a určitě ji tak brát i budeme. Tak jo, děkuji vám mnohokrát. Eh, dostáváme se k poslednímu bodu na pořadu jednání, to je pokračování rozpravy o eh, zprávě pana Krojcmana, což je také velice důležité. Týká se to prosazování práv duševního vlastnictví v celní oblasti. Máme před sebou váš návrh zprávy, pane Krojcmane. Děkujeme, že jste ho dokončil před Vánocemi, eh, takže ho nyní máme k dispozici v překladových verzích. Eh, nyní dostanete slovo, abyste představil své návrhy pozměňovacích návrhů a poté budou hovořit stínoví zpravodajové a další poslanci. Pane Krojcmane, máte slovo. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Ochrana práv eh, duševního vlastnictví je eh, velice významné pro Evropskou unii. Eh, zakládá se to na studii o CDE, kde se hovoří o padělaných výrobcích a to stálo Evropskou unii 250 miliard eur. Pokud jde o Eh, výrobky, které jsou nějakým způsobem eh, padělané, tak toto samozřejmě ohrožuje také pracovní místa. Eh, proto se v Evropské unii snažíme o postupy, které by tomuto zabránily. Naše úřady mají ústřední roli, pokud jde o to, aby se toto zboží nedostalo na náš trh, protože potom je velice obtížné toto zboží dále vysledovat. V mnoha eh, zemích eh, už existují, eh, existuje příkladná legislativa, jak s tímto bojovat. V roce 2003 došlo k několika změnám a zvýšila se právní jistota v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. Proto vítáme návrh komise. Já si ale myslím, že tady existuje ještě další eh, potenciál, abychom dále zlepšili situaci aktérů na trhu. Eh, proto bych se chtěl zmínit o celních úřadech, které musí prosazovat a tato práva a potom eh, na druhé straně jsou to ty úřady, které musí bojovat proti porušování těchto práv. A musí se zlepšit spolupráce obou těchto stran. Proto Eh, bych navrhoval dvě otázky. My jsme se snažili snížení, o snížení administrativní zátěže v rámci celních úřadů, aby mohli lépe zasahovat. A eh, ta druhá myšlenka byla, jakým způsobem bychom mohli ještě eh, lépe ochránit právní jistotu a jak bychom mohli eh, posílit ochranu práv duševního vlastnictví. Než přistoupím eh, k jednotlivým eh, bodům, tak bych chtěl říci, že pokud jde o ten jednotlivý postup celních orgánů, tak to musí se dát v souvislosti s volným pohybem zboží. A pokud dojde k podezření porušení práv duševního vlastnictví, tak se musí postupovat eh, podle zákonných předpisů. Pokud jde o padělané výrobky, eh, tak je musíme dát eh, do souladu se stávající legislativou. Na jedné straně máme už právní předpisy, které chrání duševní vlastnictví, ale pokud jde o celní orgány, Eh, tak to musíme dát eh, do souladu s touto směrnicí, protože tady se eh, jedná o to, že existujeme určité limity, to, co můžeme činit, a proto můžeme dále diskutovat o tom, jestli bychom mohli toto nařízení zapracovat do této směrnice. Takže když budeme postupovat konzistentně, tak v článku 1.4 tady se hovoří o Eh, zboží pro soukromé účely, eh, protože pokud se jedná o dovážené eh, padělené zboží, tak to by se mělo upravovat v rámci věcného práva. Protože pokud se jedná tady o, o, o tuto výjimku. Takže my nechceme vyslat falešný signál, že Eh, padělané zboží, které by bylo pro soukromé účely, že by bylo akceptovatelné. Eh, potom eh, tady o paralelní dovozy, tak toto se ošetřuje podle věcného práva a v mnoha zemích je to nezákonné, ne ve všech. V rámci Evropské unie neexistují paralelní dovozy, takže tady hovoříme o dovozech, které jsou převedeny z, do Evropské unie z třetích zemí. Potom tady existuje samozřejmě nebezpečí pro zákazníky v rámci těchto paralelních dovozů, protože se to smíchá s padělanými výrobky a protože tyto výrobky neprošly stejnými kontroly kvality protože ne, tyto výrobky neprošly přes stejnou kontrolu jako regulované zboží. Jedná se o, o padělané výrobky, které jsou v oběhu společně s paralelním dovozem. Víme o těchto příkladech a proto bychom tyto paralelní dovozy měli eh, dát do směrnice v případě, kdy existuje k ohrožení eh, občanů. Potom, mm, jakým způsobem by toto mohlo přispět ke zlepšení práva duševního vlastnictví? Také je Eh, důležitá informovanost držitelů práv. Eh, tato informovanost musí být eh, posílena, aby se mohli zúčastnit procesu v případě, že došlo k porušení práv duševního vlastnictví. Já jsem hovořil o tom, jak je to ve Francii. Například ve Francii, když celní orgány nemají podporu držitelů práv, tak tam je potřeba podpora těch, které, které mají ten posudek eh, znalce a kteří mohou eh, přispět ke zlepšení této situace. Potom Tady se také jedná o zjednodušení postupu, o zvláštní postup pro malé zásilky. Je důležité posílit právní jistotu v rámci spolupráce s celními orgány, pokud tam existuje eh, podezření, že dojde k eh, porušení více práv duševního vlastnictví. Eh, toto zjednodušení by mělo umožnit posílení práv držitelů práv. Potom eh, tady se jedná o pozměňovací návrhy v případě malých eh, zásilek. A je potřeba definovat malou zásilku, protože to potom poslouží jako základ pro další diskuzi. Eh, v nařízení se počítá s tím, že by toto bylo přenecháno komisi a musíme tedy ale jasně stanovit, co je tou malou zásilkou. Komise předložila 13 návrhů, já jsem se soustředil na dva body. A to na definici eh, méně než tří eh, produktů a když se jedná o méně než 2 kilogramy. My jsme u uvažovali nad tím, že by do definice se dal zboží, které stojí méně než 200 eur ale tady se tedy orientujeme na ten originální výrobek a na cenu toho padělaného výrobku. Takže si myslím, že by mělo smysl, abychom toto eh, hledisko vyňali a abychom se soustředili na to, že se jedná o méně než tři eh, eh, produkty a méně než dvě kila. Já si myslím, že je důležité, aby ty strany byly zainteresované na zjednodušení Eh, těchto postupů a také je se důležité zmínit otázku eh, té eh, likvidace padělaného zboží a aby také byly chráněni dovozci. Potom je také důležité, aby do toho byly zapojeny i ty jiné osoby, aby i držitele práv duševního svědství mohli žádat o proplacení nákladu na zničení tohoto padělaného zboží. Potom pokud jde o příjemce a o to proplacení, tak si myslíme, že je důležité, aby držitele práv e, mohli potom e, prokázat tyto náklady. Je e, důležité, aby také jsme mohli předložit informace ohledně dodávky a aby se zde správně informovala o porušení práv. Já si myslím, že je důležité, aby v tomto aby to bylo v tomto nařízení, eh, posílit eh, práva držitelů eh, práv duševního vlastnictví především v těch oblastech, kde neexistuje ta možnost, kdy v případě, kdy nedošlo ke porušení práv duševního vlastnictví, tak aby se jednalo i tu otázku přepravy zboží. Potom další věc, to je eh, vysvětlení eh, v rámci eh, dopravy a jaký to má dopad na vnitřní trh. Evropský soudní dvůr se rozhodl, že v transitní dopravě se musí ošetřit tyto otázky duševního vlastnictví, pokud se jedná o koupy v rámci EU. Takže tady se jmenuje několik kritérií, kdy tuto otázku můžou posoudit eh, celní orgány. My eh, tedy všichni se snažíme o vytvoření právní jistoty. Potom ještě zpátky k tomuto rozhodnutí je důležité, jakým způsobem eh, bude toto nařízení Mm, interpretováno. A potom, e, co se týče dalších otázek, tak my jsme otevřeni k tomu, aby Evropská komise měla možnost e, k tomu přidat ještě další otázky. E, to jsou nejdůležitější otázky mého návrhu. Já se těším také na názory mých kolegů, komise a také rady. Eh, takže máme eh, před sebou lhůtu k této otázce během eh, dánského předsednictví, kdyby se to stihlo do března, my tedy jsme počítali s květnem, že by, bychom se vrátili k této diskuzi. Já v tom nevidím žádný problém kdybychom se v rámci rady eh, o tomto nařízení diskutovali, že by se potom eh, eh, o tom hlasovalo 1. května v parlamentu. Děkuji. Ah, Děkujeme vám mnohokrát, pane Kreutzmane, za vaši zprávu i za vaši prezentaci. Takže, nyní prosím, nejprve poprosím stínové zpravodaje, paní Galojetu, paní Hec, pan Engström, já budu hovořit za paní McClarkin a pan Dion je tu také. Paní Savin tu není. A ještě někdo další, eh, kdo se bude hlásit, bude mít třeba, eh, možnost poté. A pak je tady paní Gederich z Digitaxud, která je pravidelnou účastnicí našich zasedání a která bude reagovat za komisi. A rovněž, myslím, máme mezi sebou paní Marie Fiach, omlouvám se za výslovnost, eh, z dánského předsednictví která také dostane slovo, eh, aby nám mohla nastínit přístup předsednictví jako takového. Takže máme tady celou sestavu odborníků a přispěvatelů, kteří budou hovořit na téma příspěvku pana Kreutzmana. Nejprve poprosím paní Galot, aby zahájila diskusi. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci poblahopřát panu Krojcmanovi k návrhu zprávy a děkuji mu za jeho prezentaci. Ze všeho nejdříve chci rovnou říci, že s ním souhlasím, pokud jde o většinu těch 60 pozměňovacích návrhů, které předložil k návrhu řízení komise. Začnu tím, s čím souhlasím. Nejprve otázka procedurálních garancí. To je tedy to eh, právo být vyslyšen, eh, obecně řečeno. Zde mám podobný přístup jako pan zpravodaj a je to vlastně přesně to, co jsem eh, navrhla ve svém návrhu stanoviska pro výbor jury tam jsem navrhovatelkou. Ale myslím si, že musíme poněkud odlišovat mezi hospodářskými subjekty na straně jedné, kteří pravidelně eh, podnikají ty formality v celní oblasti a mezi spotřebiteli, kteří nejsou odborníky v této sféře. Eh, podniky a hospodářské subjekty mají často velmi důkladné znalosti celních procedur a eh, jejich práva je zkrátka potřeba zohlednit, eh, hlavně tím, že celní úřady budou pracovat efektivně a rychle. Eh, k čemu směřuji? V podstatě není potřeba tyto úřady vyslechnout předtím, než přijmeme nějaké rozhodnutí, což myslím odlehčí administrativnímu cyklu. Na druhou stranu pro koncové uživatele, pro spotřebitele, eh, ti většinou neznají ty celní systémy a ti potřebují ještě vyšší stupeň ochrany. A ti by tím pádem měli být vyslechnuti dříve, než dojde k nějakému rozhodnutí ze strany celního úřadu, tím pádem budou moci sdělit svůj, své stanovisko. Další věc, kde souhlasím, je eh, celá ta otázka transitního zboží, případně zdravotnických, eh, zdravotnického zboží. To jsou pozměňovací návrhy 11 a 12. Ty se týkají těchto, tohoto typu produktů. A navrhuje se zde konkrétně to, eh, že by se měla zohlednit dvě nedávná rozhodnutí Evropského soudního dvora ze strany Evropské komise. E, to je samozřejmě součástí e, celního sporu mezi EU a Brazílií a s tím souhlasím. E, a třetí věc, co se týká malých zásilek. Tady já jsem, já jsem pro článek 24, který zavádí tento nový postup, ale oproti tomu, co indikuje komise a v souhlase se zpravodajem chci říci, že definice malých zásilek musí být obsažena v nařízení a ne v, v aktu přenesené působnosti, jak se navrhuje. Čtvrtá věc, zjednodušený postup pro všechna porušení práv duševního vlastnictví. To je velmi zajímavý návrh zpravodaje. nebo tady je velmi zajímavý návrh zpravodaje zrušit článek 23 a vztáhnout článek 20 na veškerá porušení práv duševního vlastnictví. To je opravdu zajímavý nápad, který má tu výhodu, že bychom zabránili eh, násobení administrativních postupů, správních postupů, což by mohlo vytvářet právní nejistotu a navíc by, eh, navíc by to mohlo ohrozit rychlost a efektivnost celních zásahů, eh, což přece jenom by se stát nemělo, eh, protože eh, přesný opak je naším cílem. Ovšem nesouhlasím se pravodajem u otázky, která byla velmi projednávaná, týká se to tedy paralelních dovozů. Toto citlivé téma již bylo nastoleno při přijímání předchozího nařízení 1383 eh, a souhlasíme s tím, že jde o eh, porušení práv ochranné známky, to je podle judikatury Evropského soudního dvora, a že nejde pouze o porušení smluvního vztahu. Ovšem, moje otázka nebo jaksi otazník pro mě vysí nad tím, zda jsou to právě celní orgány, které jsou, nejvhodněji, které jsou nejvhodnější pro eh, řešení této věci. Zda by tady nehrozilo, že se bude tady bránit vstupu zboží na trh členského státu. Prakticky za to si říkám, eh, jakým způsobem by celníci mohli získávat eh, smluvní dokumentaci, a obchodní dokumentaci, tak aby ji mohli ověřit, a jakým způsobem budou vyhodnocovat právní situaci, právní stav po eh, seznámení se s touto dokumentací, eh, protože přece jenom je třeba vládnout eh, s těmi právními kompetencemi, aby se člověk zorientoval v obchodních smlouvách. Takže domnívám se, že pokud cílem je včasný efektivní zásah celníků, a pokud narážejí na tyto překážky, na tyto problémy, které by také mohly potom ohrožovat vlastně i tok legitimního obchodu, tak to asi není optimální řešení. Kromě toho chci říci, že držitelé práv eh, v případě porušených práv eh, mají k dispozici opravné prostředky v rámci vnitrostátní legislativy. A poslední argument eh, také při výjezdu našeho výboru do Kodaně, eh, když jsme se tázali jednotlivých zástupců členských států, tak jsem měla dojem, že většina členských států je proti tomu, abychom paralelní dovozy zahrnuli do tohoto návrhu nařízení. Takže tolik ode mne, abych ospravedlnila ten, eh, tu jednu drobnou názorovou neschodu, eh, nebo neschodu v jedné věci pouze se zpravodajem. Pokud o poznací návrh, které hodlám předložit, eh, jejich cílem eh, bude především zpřesnění některých definic, zejména v článku 2 a eh, konkrétně v článku 2.7 u zboží, u kterého je podezření, že dochází k porušení práv duševního vlastnictví. Já si myslím, že není možné zároveň podezřívat a zároveň získávat důkazy, takže proto si myslím, že slovo důkazy je třeba nahradit jiným ale to je eh, detail a bude to tedy součástí poznacích návrhů, které hodlám předložit. Tolik tedy ode mne, pane předsedo, a děkuji všem za pozornost. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně. Eh, já vím, že vy jste spravodajkou, respektive navrhovatelkou stanoviska výboru Jury, takže do této diskuse budete ještě přispívat. Kdo je další na řadě? Eh, paní Het. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hezký nový rok všem. Chci poděkovat panu Krojcmanovi za jeho zprávu, kterou do značné míry mohu podpořit. Je zde však několik bodů, kde frakce SAD eh, nezdílí stejný názor. Jeden příklad se týká zboží, které má být pro soukromé účely. To by mělo dostat výjimku a proto podporujeme návrh komise. Pokud jde o paralelní dovoz, eh, zde eh, bychom toto chtěli ještě prodiskutovat v rámci naší frakce. Já osobně zde mám určité pochybnosti, protože by to v podstatě znamenalo, že členské státy musí přispívat větším množstvím prostředků, tak aby celní úřady měly dost času provádět dodatečné kontroly a všichni víme, že vzhledem k hospodářské situaci, která momentálně pamatu, panuje, už, jsou, už je situace v členských státech dost složitá. Chtěla bych vědět, co si myslí Rada a komise eh, o tomto konkrétním prvku, eh, o tomto konkrétním nápadu, aby členské státy dodávaly více peněz. Transitní zboží by do nařízení mělo být zahrnuto, zejména pokud jde o generika, a další medicamenty, tak aby se zajistilo, že tyto dojdou do, svého cílo, do své cílové destinace. E, dále zde máme odpovědnost za zboží, které představuje e, zdravotně bezpečnostní riziko pro občany, které pochází z e, oblastí mimo Evropskou unii. O tomto musíme ještě hovořit. Ráda bych, aby se k tomu vyjádřila opět komise i rada. Jsme rádi, že zpravodaj sem chce zahrnout jasnější definice, pokud jde o ty malé zásilky, ale opět i zde bychom toto rádi prodiskutovali nejprve v rámci frakce. Nejsme si eh, úplně jistí tou stávající definici, kterou zpravodaj navrhuje. Obecně řečeno, eh, jasné definice jsou jednoznačně zapotřebí. Návrh zpravodaje, pokud jde o to, kdo ponese náklady na uskladnění a zničení eh, pirátského zboží, tím se musíme ještě zabývat a pokud jde o dopravce a dopravní společnosti a jejich zodpovědnost, i to je něco, čím se musíme ještě zabývat. Budou tyto od, společnosti odpovědny za náklady na uskladnění a zničení zboží? A pokud ano, musíme se zabývat tím, jaké podmínky, jaká kritéria se v těchto případech budou aplikovat. Pokud jde o to, zda bychom měli být více procedur nebo jednu proceduru standardizovanou, to je, myslím, otázka značně zajímavá, ale i opět zde budu potřebovat poněkud více času, tak abych zjistila, jaký bude, jaký bude konečný přístup frakce SAD, protože jsme zatím neměli možnost eh, toto prodiskutovat. Řádná diskuse proběhne zítra. Bylo by velice zajímavé vyslechnout si stanovisko komise eh, k této věci, k, té, k tomu návrhu jedné standardní procedury protože návrh pana zpravodaje se poněkud liší od toho návrhu původního. Bylo by milé vyslechnout si ostatní názory. To je v tuto chvíli v podstatě vše. Jak říkám, podrobnější rozprava v rámci naší frakce teprve proběhne a těším se na plodnou spolupráci se všemi zúčastněnými. Děkuji. Děkujeme, paní Het. Pan Engström. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu zpravodaji, ale eh, musím říci, že mě velmi překvapilo, eh, když jsem si četl tuto zprávu. Věřím, že to není záměr, ale když to tak čtu, tak si myslím, že to eh, bude nejenom smrtelná rána pro elektronický obchod přeshraniční, což diskutujeme v jiném kontextu, ale připadá mi, že to je velice nepřátelstvé vůči spotřebitelům v Evropě a vůči vůbec konceptu volného obchodu a volného pohybu zboží v Evropské unii. Řeknu vám proč. Paralelní dovoz. Eh, souhlasím s tím, co říkala paní Galo. Nejprve ze všeho. Paralelní dovoz je něco, co je naprosto legální v mnoha členských státech. Spravodaj v jednom bodě říká, že nechce eh, vztahovat zákony na nějaké širší zákony na ochranu duševního vlastnictví na tyto dovozy, ale zároveň si myslí, že paralelní dovoz eh, by neměl být úplně zlegalizován. Paralelní dovoz je však důležitý pro ochranu spotřebitelů, to znamená to, že pokud nějaký výrobce chce evropským spotřebitelům účtovat dvakrát víc, než účtují zákazníkům v USA nebo jinde na světě, tak mají lidé možnost koupit si zboží jinde a nechat ho sem dovést. Ať už pro vlastní použití, a nebo pro komerční využití takového zboží. Eh, v minulosti jsme toto už u některých nařízení diskutovali. Eh, Evropský parlament se tehdy rozhodl nepenalizovat paralelní dovoz, protože paralelní dovoz je důležitý pro fungování volného trhu a pro ochranu eh, služeb poskytovaných evropským spotřebitelům. Jedna věc je, když hovoříme o komerčním dovozu pokud jde o dovoz celých kontejnerů zboží. A jiná věc je, když hovoříme o tom, že zakážeme lidem jít na nějaké americké webové stránky a koupit si tam zboží, které je levnější, často několika násoby než stejné zboží v Evropě. To by bylo velice, velice škodlivé pro evropské spotřebitele a bylo by to velice škodlivé pro celý ten koncept nakupování na internetu, což je něco, co jsme řekli, že chceme. Pokud to bude případ toho, že Eh, eh, spotřebitel si něco objedná, zaplatí za to a celníci mu to poté skonfiskují, to naprosto okamžitě podkope jakoukoliv důvěryhodnost elektronického obchodování. Pokud to chceme udělat, tak prosím, toto je ten nejlepší způsob, jak toho docít, ale měl jsem dojem, že to nechceme. Eh, další věc, patenty. Spravodaj navrhuje, aby se toto rozšířilo nejenom na padělané zboží, eh, s čímž už samozřejmě celní úřady pracují. Patenty je něco, co je naprosto, naprosto složité. Eh, na výboru Jury momentálně pracujeme na patentovém systému pro Evropu a eh, respektive na tom jednotném evropském patentu a v podstatě všichni říkají, že patenty jsou příliš složité pro běžné soudy, pro běžné soudce. A tím pádem potřebujeme zvláštní patentové soudy. To je jedna z mála věcí, na kterých se všichni shodneme ve výboru Jury. A najednou říkáme, že celníci, pracovníci celních úřadů přímo v terénu budou mít dostatek zkušeností zabývat se patentovými případy, případy patentového práva. To znamená, že eh, kvalifikovaný soudce tu kvalifikaci mít nebude, ale celní úředník ano. Když se podíváme na patenty, tak v podstatě každý high-tech produkt, ať už nějaký chytrý telefon nebo počítač, porušuje tisíce patentů. To všichni vědí, tak ten biznis zkrátka funguje. Neustále probíhají různé patentové spory. E, někteří kolegové možná četli o tom sporu o patentech mezi společností Apple a společností Samsung pokud jde o chytré telefony, které tyto společnosti eh, dodávají. A eh, žádá se tam různá nápravná opatření. A to je v pořádku, to je boj mezi dvěma velkými společnostmi, které tuto hru a patenty hrají a není s tím problém, ale když si nějaký spotřebitel koupí chytrý telefon, legitimně si ho koupí od legitimního výrobce a najednou mu to někdo skonfiskuje, zejména na hranici, jenom proto, že existuje nějaký soudní spor mezi společnostmi Apple a Samsung, to vůbec nedává smysl a běžný spotřebitel to nepochopí a opět bude to velice škodlivé pro koncept volného obchodu. E, teď ty malé zásilky. E, souhlasím s tím, co bylo řečeno, souhlasím s panem Spravodem, ale myslím si, že to musíme lépe definovat, protože to je naprosto klíčový koncept tohoto nařízení a pokud to definováno nebude, eh, tak to nařízení nemá v podstatě smysl. Eh, opět musím souhlasit s paní Galou. Eh, ten největší rozdíl je mezi komerčními aktéry a běžnými spotřebiteli. Myslím si, že rozumná definice malých zásilek by byla zásilky, které jednoznačně nejsou určeny pro komerční použití. Když si samozřejmě někdo nakoupí celý kontejner čehokoliv, tak eh, to všechno sám nevyužije. Eh, že ano, a neobhájí si to. To je jasně komerční použití. A no, k tomu lze zaujmout jeden přístup. Ale definice malých zásilek taková, že eh, řekneme, že malá zásilka je taková, kde není jasné, že to je pro komerční účely, kde jsou nějaké pochybnosti, to by, myslím, bylo dobré východisko, které by v tomto případě bylo i smysluplné. Ale teď, eh, máme-li říkat, že celní úřady mají mít právo konviskovat jednak tedy paralelní dovoz, eh, což je pro mě jako švédského občana naprosto legální. Koupit si počítač z amerických webových stránek, neporušují tím žádné švédské zákony vůbec. To je zkrátka přeshraniční obchod, to je něco dobrého. E, konec konců Evropská unie byla založena na konceptu, že obchod přeshraniční je dobrá věc. A já s tím jednoznačně souhlasím. Hovoříme-li o padělaném zboží, e, Vím, že legislativa se v jednotlivých členských státech liší, ale opět ve Švédsku je naprosto legální, abych Například já si koupil padělané boty značky Nike, pokud je budu sám používat. Třeba mohu i vědět, že nemají dostatečnou kvalitu, ale je legální, abych si je koupil a užívali. Pokud mi celníci tyto věci budou moci ukrást, ty věci, které jsem si naprosto legálně nechal dovést, tak to podkope mou důvěru v přeshraniční obchod. Eh, já vím, že slovo ukrást zde není na místě, ale obyčejný spotřebitel to tak bude vnímat. A pak ještě jedna věc. Eh, pokud jde o informace, o informacích se eh, hodně hovoří, to znamená informace, které mají přicházet těm správným společnostem, ale vůbec se nehovoří o tom, jak budeme informovat spotřebitele, když celní úřad něco spotřebiteli konfiskuje protože pak ta pošta nebo eh, balíčková služba dostane určité informace, ale spotřebitel se už vůbec nic nemusí dozvědět. Zkrátka mu jen nepřijde zboží, co mně přijde naprosto nepředstavitelné. Když si přece něco objednám a je to zadrženo celními úřady, tak neočekávám, že UPS nebo švédská pošta za mě bude bojovat a zajistí, že to zboží, které jsem zaplatil, také dostanu ale já zkrátka potřebuji ty informace, že to zboží bylo zadrženo, abych mohl bojovat sám. To je e, další věc, kterou myslím, že sem potřebujeme ještě dodat. Takže to jsou ty hlavní výhrady, které mám, ale opět e, myslím si, že to jsou výhrady poměrně závažné a doufám, že je kolegové ještě zváží. Děkuji vám za slovo. Děkujeme vám e, za to, že jste toto velice jasně formuloval. Já budu hovořit za EKR, ale nejprve dám slovo panu Dionovi. Um, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci vám i všem členům tohoto výboru nejprve eh, a také tlumočníků, kteří nám zde pomáhají, vám všem chci popřát mnoho štěstí do nového roku. Domnívám se, že většina mých, před, že mý předřečníci tedy do značné míry již vyslovili i mé myšlenky. Já se domnívám, že jde o velmi ambiciozní zprávu pana Krojcmana, ale tím, že se pouštíme do všeho, to také eh, činíme sami sobě obtížným. Nám mám příklad. Spravodaj, pokud je obod, který komise uvádí již v jednom z bodů preambule, říká, že vyloučíme ty kdo v osobním zavazadle převážejí zboží k osobnímu užití. Ašem pokud je eh, pokud nevyloučíme tyto případy, pak vznikají, vzniknou situace na letišti, kde někdo, kdy někdo, eh, kdy se to bude týkat tedy jednoho výrobku, který se někdo sebou přepravuje eh, letecky pro osobní užití, stejně tak jako celé kontejneru zboží. A já si myslím, že také paní Galo to řekla velmi jasně, i další kolega, že by bylo mnohem snazší, kdybychom v celém nástroji rozlišovali mezi komerčním účelem a běžným spotřebitelem, který buď sebou něco přepravuje, veze, anebo se něco objednává online pouze k osobnímu užití. Pokud tedy rozlišíme takto mezi komerčním a osobním využitím výrobku eh, bude to celé mnohem lépe uchopitelné. Pan Kroincman také navrhuje, že by se v některých případech opíralo spotřebitele právo slyšení. Je tam ta lhůta tři dnů po, eh, po vydání rozhodnutí já si myslím, že to je správné. Pokud vezmeme situaci na letišti, eh, celníci vždy mohou eh, pasažerovi říci, eh, teď vám něco odebereme, nebo, nebo je naším záměrem to učinit a nyní se o tom nebudeme bavit, protože podle příslušného nařízení to nemusíme udělat. Já si myslím, že pro běžného spotřebitele toto je naprosto neodůvodnitelné. Samozřejmě odlišná je, odlišný je případ celého kontejneru zboží, kde jakožto celník jasně vidíte, že toto zboží porušuje práva duševního vlastnictví, pak si myslím, že skutečně eh, není nutné eh, stanovit tu, eh, tu lhůtu pro hospodářský subjekt, aby se mohl vyjádřit, než vy podniknete určitá kroky jakožto celník. A myslím si, že tedy toto jsou Toto jsou podněty, o které se bude, nebo návrhy, o které se bude opírat naše diskuze o budoucna, ostatní to zmiňovali také. A pokud je o padělky a jiné typy porušení práv duševního lesnictví, mne by velmi zajímal názor samotných celníků, protože se domnívám, jak už o tom hovořili kolegové, že pro celníky je velmi, důležité, je velmi obtížné usuzovat například na porušení patentového práva či eh, jiných eh, práv duševního vlastnictví, eh, pokud nejde o padělky. Celníci musí přijmout rozhodnutí nebo vydat rozhodnutí a později potom případně řeší námetky jiných stran proti provedení tohoto rozhodnutí. A to je potom delší postup, eh, než kdyby to bylo ponecháno na běžném postupu přes příslušné orgány. Takže eh, nejsem, přesvědčen, nejsem, přesvědčen o vhodnosti toho zapojovat eh, do toho celníky a zajímal by mne názor samotných celníků. Zda by to skutečně bylo tak efektivně, jak tvrdí zpravodaj. A pak ještě jsou zde některé, některé dílčí věci, kterých se nemusím dotýkat právě dnes. Ale pokud je například o generická léčiva, domnívám se, že tady postoj zpravodaje představuje krok vpřed, musíme se rovnout ještě na přesném znění. Také souhlasím u pálních dovozů jak s paní Galo, tak s panem Extrou. Já se zastupuji stínovou zpravodajku Mé Clarkinovou a její jméne musím říci, že pan Kreutzmann odvedl skvělou práci u celé řady bodů a celkově se můžeme připojit za naši politickou skupinu eh, většinově, eh, nebo ve většině věcí k jeho zprávě. Eh, vyzvihnu nyní za EKR některé sporné body. Možná bych to uvedl do souvislostí s tím, že jsme vedli velice důležitou diskusi o nedostatečném dozoru nad trhem a tím zda veřejnoprávní orgány jsou připraveny investovat do potřebných zdrojů pro zajišťování této činnosti. A tady bych rád upozornil, že cokoliv, co vytvoří nové náklady pro celníky a nebude možné tyto prostředky získat v rámci prosazování vnocování eh, práv duševního vlastnictví, kde samozřejmě spotřebitel chce být, eh, chce být chráněn, a, ale u obchodních známek a práv duševního vlastnictví. Chce být chráněn také autor. V případě, že tedy se zboží bude likvidovat z rozhodnutí celní zprávy, pokud to vytvoří nové náklady pro celníky, pro členské státy, tak to nebude podle mého v aktuální době přijatelné. A nejsem si ani jistý, zda to z hlediska vřeného zájmu skutečně bude mít velký prospěch. Pokud je padělané zboží eh, destruováno eh, tak je možné, že vlastně to poté zhorší možnost stíhání toho, kdo se dopustil porušení práv duševního vlastnictví, protože budou zničeny důkazy. Takže si myslím, že Eh, touto věcí se ještě musíme zabývat. Eh, nejsem si v této chvíli jist, eh, že jde skutečně o efektivní využití zdrojů. Dále spíše souhlasím s kolegy v tom, co říkali o paralelním obchodu. Já se na to podívám možná z trošku jiného úhlu pohledu, když chápu, co k tomu říkala paní Extremová. Řekl bych, že vzhledem k problémům spadělky, chtít po celnicích aby zároveň také vynakladali další zdroje na zachycování eh, zásilek eh, nepadělaného zboží, to mi nepřipadá jako efektivní nakládání se zdroji celních zpráv. Domnívám se, že pokud podniky mají problém s paralelními dovozy jejich vlastního zboží nepadělaného, pak je na podnicích, aby si vyřešili svůj, eh, svůj dodavatelský řetězec. To jim přísluší, mají na to zcela zákonné právo a myslím si, že chtít po celních orgánech, aby odkláněli zdroje od toho, co je padělané a skutečně může být nebezpečné, například padělané léky. A mimochodem, paralelně s touto věcí také žádáme po celnicích, aby detekovali nebezpečné zboží, kdy nemusí vůbec jít o padělky. A toto tedy je také dodatečné břímě, které klademe na celní zprávy. A nevím, jak bych odůvodnil tedy to, že budu chtít po silnicích také, aby, aby eh, detekovali zboží, které není padělané, eh, ale u kterého tedy výrobce tvrdí, že to je zpětně dováženo do Evropy za nižší ceny. Eh, pak je na podnicích samotně, aby to vyřešili. Myslím, že není vhodné, abychom my žádali po celnicích, aby své vzácné zdroje věnovali právě tomuto problému. Možná v budoucnu, až se nám podaří Eh, některé aktuální problémy vyřešit, můžeme se pustit touto cestou. A v současné době se mi zdá, že eh, jediný případ, kde bychom o toto mohli usilovat, eh, a pan Klicman o tom hovoří v poznacím, nebo hovoří o poznacím návrhu, jsou ty tzv. stínové továrny, či šedá ekonomika, kdy Eh, setoverenské eh, zařízení v noci jak si promění eh, v nelegální výrobnu. Ale opět si myslím, že je na příslušných orgánech, aby, aby, řešili, aby řešili tento problém. Takže nejsem si vhodný, že tento návrh takto zatížit celníky v aktuální době průchozí. Myslím si, že další věc, která se bude žádat detailnější pozornost. To je platové, která se ukázala na tom veřejném slyšení, které jsme uspořádali. Tam, jsme, tam jsou také dobré věcné argumenty, že totiž eh, sdílení informací mezi držiteli práv a celníky je naprosto nutnou složkou eh, řešení problematiky práv duševního vlastnictví. A musíme eh, zajistit, aby jakákoliv stanovení, která budeme přijímat, podporovaly tuto výměnu informací. A musíme být schopni toto zajistit bez dalších eh, byrokratických požadavků. Ta výměna také musí probíhat rychle. Zároveň se na tom slyšení jasně ukázalo, že věci týkající se vynucování práv eh, v oblasti, kde působí eh, celnici, například v kontejnerových přístavech, kde dochází k pohybu stovek kontejnerů každý den, identifikovat kontejnery, které je třeba otevřít, to je věc, kterou posoudíte na základě, eh, na základě spravodajských informací. Je třeba tedy identifikovat tyto kontejnery na základě eh, analýzy nástrojů analýzy rizika. Je možné totiž vyhodnotit, eh, vyhodnotit toto podle různých faktorů, jako je odesilatel nebo naopak adresát a tak dále. A myslím si, že nejvhodnější pro řešení této problematiky není ta samotná inspekce, ta samotná eh, kontrola. Chceme ten systém nastavit tak, aby, aby kontroly, celní kontroly byly skutečně efektivní, aby tady každá kontrola přinesla své plody. A proto musíme privilegovat právě informace, protože jinak eh, veškerá ostatní činnost bude plýtváním zdroji. Takže co bych já chtěl říct si zpravodaj je, že eh, pokud bychom k tomu chtěli přistupovat stejně jako k dozoru nad trhem, pak musíme optimalizovat a optimalizovat tedy efektivní nakládání eh, se zdroje, které jsou omezené a působit samozřejmě maximálním možným způsobem ve veřejném zájmu. A proto souhlasím také s tím, co řekla paní Galo v této věci. Doufám, že bude souhlasit komise. Děkuji. Ještě někdo další chci, chce vzít slovo, než předám slovo komisi? Eh, mám vám dát slovo později, nebo chcete ještě něco říci předem? Já bych se chtěl vyjádřit ke dvěma otázkám. Paralelní dovozy. Tady se eh, jedná o ty eh, padělky. Tady se nehovoří o tom, jestli nebo nejdůležité, jestli ten paralelní dovoz je dobrý či špatný. E, protože tady se jedná o tom, že jestli je pro firmy dobré aby eh, byly paralelní dovozy. V některých eh, zemích je paralelní dovoz zakázaný, například v Německu, ale v některých zemích ten paralelní dovoz existuje. Mně jde o to, abychom eh, hovořili o těchto paralelních dovozech v té souvislosti. My jsme si vyslechli záležitosti týkající se padělaných výrobků. Moje mým cílem tedy nebylo hovořit o těch eh, palených dovozech, ale o těch, eh, paděle, o těch padělcích. Eh, takže ta hlavní myšlenka je ta, která byla v popředí. Ale ten paralelní dovoz je mimo to. Takže my musíme hovořit o této otázce. Já vím, že to je eh, sporné, ale to já, byla ta moje hlavní myšlenka, ten můj záměr. Je jasné, že tady máme tu otázku spotřebitelů. Spotřebitel je v této eh, směrnici chráněn. Eh, o čem hovořila kolegyně, že se nejedná o určité zboží. Tady se jedná o otázky, které jsou řešeny v hmotném právu. Pokud je to eh, už eh, v těchto právních předpisech, tak eh, je důležité to, co je ve směrnici. Proto já bych jenom se chtěla zmínit o tom, že když například nějaký turista má nějaký padělaný výrobek, který si přivezl, tak jestli je to zákonné či ne ale protože jestliže to tam zůstane, tak eh, potom se toto vyjasní v rámci jiné směrnici, v rámci hmotného práva. Takže nebudeme přeci eh, diskutovat o tom, jestli tam ponecháme či neponecháme, protože je jasné, že se to netýká toho turisty, který toto si přiveze. Eh, tady se jedná o celý ten problém spotřebitelů, celého tohoto nařízení. Eh, jedná se o tedy ty eh, profesionální dovozce. Takže necháme tam eh, tedy toho spotřebitele, protože my nechceme škodit tomu nevinnému spotřebiteli, který si něco koupil na internetu. Například si koupí kabelku Louis Vuitton za 200 euro. To je samozřejmě nemožné, protože když to stojí 200 euro, tak to musí být padělek, takováto kabelka. Takže nemůžeme tak takovéhoto mm, spotřebitele potom eh, poškozovat. Takže jestliže celní eh, orgány toto uh, zjistí, no tak je potřeba tedy pokrýt tu otázku spotřebile. Takže důležitá je ta myšlenka toho paralelního dovozu. Tady se jedná o firmy, abychom jim dali tuto možnost, aby v rámci obchodního Eh, řetězce se zabývali tím palením dovozem. Nesmíme zapomenout na to, že se jedná o padělky. Tady se jedná o ochranu spotřebitele, aby právě tento spotřebitel eh, si nekoupil žádný padělaný výrobek. Eh, Děkuji vám, Jurgene. Já bych vám byl dal slovo později, ale dobře, tak už jste nám část svého názoru sdělil nyní. Dobrá, nyní tedy dostane slovo komise a rada, pokud eh, bude chtít eh, se vyjádřit. Nejprve tady paní Edery za komisi. Thank you, Mr. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. I já přeji všem, přeji všem hezký nový rok. Eh, jsem přesvědčena o tom, že tato diskuse povede k dobrému cíli. Jsem si jistá, že tuto diskusi dovedeme do konce za dánského předsednictví, kterému také přeji mnoho úspěchů. Chtěla bych se vyjádřit k pozměňovacím návrhům, ale i k připomínkám od poslanců a možná bych i zodpověděla několik otázek, které byly nasměrovány na nás. Nejprve několik těch, čemu říkáme hlavních témat. Jednak chci říct, že vítáme zprávu pana Krojcmana, zejména vítáme to, že e, tento návrh se týká procedurálního nařízení, které stanovuje procedury pro celní úřady pro zadržování zboží. A nad rámec tohoto toto nařízení zacházet nebude, e, což může mít určité dopady na pozměňovací návrhy, pokud jde o náklady a odpovědnost. Dále vítáme rovněž to, že e, se řeší celé to téma transitního zboží. Říká se, že toto téma je něco, co nelze řešit tímto návrhem, protože eh, tento návrh se týká pouze duševních práv a jak doufáme, bude toto jasné i ve zbytku legislativního procesu, tak aby toto nařízení mohlo být přijato a aby veškerá práce mohla být odvedena eh, pro duševní vlastnictví bez ohledu na transitní zboží. Důležité téma, ke kterému se vyjadřovaly jednotlivé eh, výbory, je právo na slyšení. A musím říct, že zde mě poněkud překvapily pozměňovací návrhy, které zde byly předloženy. To právo na vyslyšení je jedno ze základních práv, které je zakotveno v eh, Chartě základních práv a existuje i rozsudek soudního dvora, rozsudek sopropér, eh, který jednoznačně hovoří o aplikaci tohoto principu, protože se jedná o základní právo, nelze je měnit podle, eh, podle podmínek nebo podle toho, jaký člověk se čeho dopustil. Všichni mají stejná práva. I tedy hospodářský subjekt, který zná všechny procedury, musí mít právo na vyslyšení pokud eh, jej má vážným způsobem zasáhnout rozhodnutí nějakého úřadu. A pokud vím, tak v posledním rozsudku v případě řekl, že zadržení zboží eh, celními úřady, zboží, které je podezřené na podezření eh, porušení duševních práv, je zcela vážné rozhodnutí, které může vážným způsobem ohrozit zájmy zúčastněných stran. Takže my bychom poslance rádi požádali o to, aby ještě zvážili své stanovisko k tomuto vážnému principu protože to je princip, který už dnes mají celní úřady stejně jako všechny ostatní úřady aplikovat. Tak, eh, pokud se podíváme na různé druhy klientů celních úřadů, tak jak tomu je v navrhovaných pozměňovacích návrzích, znamenalo by to, že u malých zásilek by bylo právo na vyslyšení, to znamená, že určitá kategorie subjektů dostane právo na vyslyšení. Kdo přichází k celním úřadům? To nejsou spotřebitele, buď to jsou balíčkové nebo dodávkové služby. To znamená, těmto aktérům bychom dali možnost na vyslyšení, ale nedali bychom tu možnost například těm, kteří provozují kontejnerovou dopravu, což není z hlediska základních práv přijatelné. Pokud jde o e, předpokládané ničení zboží. E, zde byla otázka na komisi, pokud vím, zda potřebujeme mít jednu standardní proceduru nebo procedur několik. E, První věc, co jsme navrhovali, a myslím, že to všichni podporovali, je to, že proces pro eh, ničení zboží musí být povinný ve všech členských státech a eh, vítáme podporu, eh, kterou tento návrh získá. Další věc je, že je potřeba rozlišovat mezi padělaným a pirátským zbožím na straně jedné a mezi jinými porušeními duševních práv na straně druhé. Jak říkal pan Engström, patenty. Přípravně jiná podobná, jiné podobné právní aspekty jsou eh, velice složité a nechceme, aby celní úřady rozhodovaly sami o sobě, co se zničí a co ne, eh, jenom proto, že držitel práv řekne, toto je potřeba, toto chci zničit. Musíme mít souhlas obou stran, než to zboží odešleme ke zničení. Pokud eh, ten pokud ten subjekt, kterému bylo zboží zadrženo celním úřady, neodpoví na výzvu, eh, bude muset rozhodnout soud, zda skutečně k porušení duševních práv došlo. Eh, je to, myslím, rovněž velice vážné téma a proto bychom rádi zachovali ten rozdíl mezi těmito dvěma druhy porušení práv. Neznamená to, že v případě porušení patentu nelze zboží zničit bez soudního procesu, ale alespoň bychom chtěli, aby eh, majitel toho zboží souhlasil s tou destrukcí, což umožní zabránění určitému zneužití, které například vidíme na poli generik, eh, kdy ti majitelé zboží nedostali dostatečnou možnost vyjádřit eh, svůj souhlas nebo nesouhlas se zničením tohoto zboží. Rovněž máme obavy, pokud jde o některé pozměňovací návrhy, které vykazují určitou tendenci, že zodpovědnost bude ležet na majitelích práv a ne na celních úřadech. Já chci zde opakovat, že celní úřady jsou zodpovědné za zhodnocení situace a za rozhodnutí na základně vlastního takového zhodnocení a musíme být opatrní, abychom zodpovědnost nepřenášeli na majitele práv, protože potom bychom neměli vyvážený přístup eh, z hlediska všech možných zájmů. Proto eh, toto nechceme podpořit, to znamená eh, to, že to upozornění na zadržení zboží nebude prováděno celními úřady, ale majitelem práv, který bude kontaktovat přímo toho majitele toho zboží, které údajně porušuje duševní práva. Rovněž musíme pamatovat na to, že celní proces je důvěrný a e, práva majitelů práv v této konkrétní oblasti musí být poněkud omezenější. Pane předsedo, vy jste zmínil důležitost informací jako důležité komodity, v tom s vámi plně souhlasím. A chci říci, že v rámci provádění tohoto nařízení připravujeme evropskou databázi zvanou COPIS, kde budou zaznamenány všechny žádosti všech společností, budou zde zaznamenány údaje o zadržených zásilkách a je proto důležité, aby držitelé práv poskytovali skutečně maximum informací o svých produktech, tak, aby celní úřady mohly tyto informace aplikovat do svých systémů pro vyhodnocování rizik, pokud jde o sledování zásilek. Pokud jde o malé zásilky, chápeme, že je pro tvůrce legislativy důležité míti v nařízení definici jsme připraveni spolupracovat na takové definici, nicméně bych ráda řekla, že potřebujeme určitý stupeň flexibility tak, abychom mohli bojovat eh, s trendy dovozu nelegálního zboží. A pokud nyní pevně stanovíme, co to je malá zásilka, tak se v ten moment změní eh, vzorce na trhu a je potřeba, abychom byli určitým způsobem flexibilní jako komise a jako Eh, příslušné úřady v členských státech, tak abychom tuto definici mohli případně upravit. Takže bych tím pádem ráda požádala o akt v přenesené pravomoci, který by eh, ty například prahové hodnoty malých zásilek přesně definoval. A nakonec kde byly, myslím, dvě otázky k paralelnímu dovozu a k zbožím představující riziko pro zdraví a bezpečnost. Eh, paralelní dovoz. Zde jsme chtěli řešit případy, které se stávají případy nelegálního dovozu, který je zjištěn celními úřady. E, samozřejmě chápeme obavy v tom smyslu, že nechceme utrácet příliš mnoho peněz na sledování paralelního dovozu, ale myslím si, že není přijatelné, když e, celní úřady nějaký nelegální dovoz odhalí a máme spoustu velice jasných případů, kdy se například dochází k odmazávání, označení produktů. V takových případech by celní úřady měly být možnost jednat. Jsme samozřejmě otevřeni další diskusi, můžeme to omezit například na, eh, na aktéry, kteří požádají celní úřady o to, aby jednali v konkrétních případech. A pokud jde o zboží nebezpečné pro zdraví a bezpečnost, eh, jak už bylo řečeno, zde v podstatě v tomto nařízení moc nevíme, kam by se tato konkrétní opatření mohla začlenit, ale spíše bychom se spolehli eh, na směrnici o dohledu nad trhem, a právě proto také rozvíjíme a posilujeme spolupráci s celními úřady v členských státech, tak aby tyto úřady více konaly v oblasti nebezpečných produktů pro bezpečnost a zdraví. Nemělo by se opět jednat o e, názor držitele práv, mělo by se jednat o názor podle platné legislativy na ochranu spotřebitelů. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme vám mnohokrát, říká pan předseda. A nyní předsednictví. A můžete mě poučit, jak se vyslovuje vaše jméno? Mé příjmení je Fak. Ano, děkuji mnohokrát. ne, že bych měla tolik co říci, ale chci využít této příležitosti, abych vám všem popřála šťastný nový rok a poděkovala za zajímavou rozpravu. Jaký je aktuální stav v radě? Nedostali jsme se ještě do fáze, kdy bychom měli dohodu o kompromisním textu. Je třeba ještě některé aspekty vyjasnit než bude možné do této fáze dospět. A myslím, že i dnešní diskuse bude ceným vstupem pro, naši, eh, pro naše jednání v Radě. Těším se na spolupráci nad tímto návrhem. Děkuji. Děkuji mnohokrát. I my se těšíme na vzájemnou spolupráci a rád bych vás zde přivítal jakožto první představitelku dánského předsednictví v našem výboru. A nyní dávám panu Kreutzmanovi na závěr ještě slovo. Eh, asi nebude možné vrátit se znovu ke všem tématům, protože už nám pomalu vypršel čas chůze, ale pokud byste nám seznámil asi s harmonogramem prací, případně s dalšími eh, kritickými aspekty. Eh, já bych se chtěl vrátit ke všem bodům komise, ale pokud je o to právo být vyslyšen, tady se jedná o základní právo, je to v rámci ochrany spotřebitelů. A proč my máme e, celní orgány, například e, máme německé orgány, francouzské orgány a já jsem řekl, že e, proč chceme o tomto uvažovat. Máme tady k tomu dva důvody. Jak můžeme to udělat, aby ten celní úřad byl účinnější, aby se mohl soustředit na svůj boj a e, protože e, z právního hlediska to nejde to, co řekla komise, protože e, pokud jde o, o nějaký obchodní podnik, tak pokud by to tam bylo možné, tak bychom to tam vrátili. Já jsem jenom chtěl vysvětlit, že naším cílem bylo omezit uh, byrokracii a chtěli jsme do toho také zahrnout větší flexibility. Eh, pokud jde o tu definici consignments, já jsem se zeptal mnoha eh, zainteresovaných stran a nemají na to žádnou odpověď. My máme 13 návrhů komise, které jsme dostali, jak by se mohlo definovat eh, ty malé zásilky, ty small consignments. Takže já jsem se eh, snažil u všech těch bodů také poskytnout zdůvodnění. Zdůvodnění proč. Eh, protože tady jsou eh, tedy určité otázky, které si protiřečí, ale to, bylo to, to byl ten můj hlavní cíl. Takže já jsem chtěl jasně vysvětlit, eh, o co nám jde, a to je posílení celních úřadů, odstranění administrativy. To je hlavním cílem. A pokud to eh, nebude v souladu s právem, no, tak to budeme muset opravit. Eh, pokud jde o držitele práv, tak eh, my nechceme, aby měli zvláštní privilegia. Ale eh, pokud jde o spolupráci mezi držiteli práv a celními úřady, tak je důležitá informace. My potřebujeme oba dva přístupy. Je, Německé celnice mají o tři tisíce zaměstnanců méně, aby vykonali tu stejnou práci. Takže komise nemůže nutit celní orgány, aby zaměstnávala více osob. To je ten problém. A proto ta eh, hlavní myšlenka, kterou já mám, je, jak bychom mohli pomoci eh, celním úřadům a ulevit jim od jejich zátěže. Takže to je, eh, proč jsem učinil tady tyto návrhy. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych jenom potvrdil časový rámec. Lhuta pro poznací návrhy 19. ledna ve 12.00. Projednání poznacích návrhů 6. února, hlasování ve výboru 28. února a 15. do plena to půjde 28. až 29. potom pokud by zpravodaj chtěl navrhnout dohodu s předsednictvím v prvním čtení, musel by to vrátit ke koordinátorům, takže potom by se možná tím hlasování v plánu odložilo, ale to je nyní ještě eh, příliš brzy na toto odhadnout, jak bude situace vypadat. Eh, také je možné, že budou platit nové, eh, respektive budou tady platit nové formálnější postupy pro dohodu v prvním čtení, které přijala konference předsedů. E, výborů, ale ono je to prakticky totožné s postupy, které my jsme si již interně ve výboru MKO zavedli. E, my jsme uvažovali o hlasování v květnu v parlamentu a pokud jde o radu, tak tady existují určité problémy. Teď se hovořilo o tom e, zasedání koordinátorů, takže přání komise bylo, aby to bylo v přesnu pokud jde o pozměňovací návrhy, tak jsme řekli, dobře, potřebujeme více prostoru a když rada potřebuje čas na to, aby eh, prodiskutovala návrhy, tak eh, já bych eh, se vrátil k tomu zasedání koordinátorů, tak já s tím nemám žádný problém a tím pádem tomu trošku ulevíme. Já myslím, že zatím tady je to plánováno na březen a myslím si, že je zatím opravdu předčasné eh, předjímat, eh, jak to dopadne. Uvidíme, zda eh, náš postoj bude shodný s postojem rady. To se teprve uvidí. Tím tedy uzavírám naše první schůzi v roce 2012, A zároveň je to poslední schůze výboru, tak jak byl ustaven od roku 1999 do nynějška, protože zakladající schůze výboru proběhne 24. ledna, kde se bude eh, volit eh, předseda místo předsedové a myslím si, že také přivítáme řadu nových členů. Výbor se rozšíří, ta čísla musíme ještě prověřit, ale alespoň o jednoho člena budeme mít více a myslím, že eh, politické skupiny možná některé členy vymění. Takže pokud je o ty z vás, kteří se již nevrátí, já myslím, že většina z vás se vrátí, ale pokud někdo z vás ten, tak vám chci poděkovat za vaši dosavadní činnost ve výboru a těším se na viděnou s vámi 24. ledna na ustavující schůzi. kde tuším Dan Dodge bude zahajovat schůzi. A respektive to tedy eh, nejstarší člen výboru, který bude zahajovat schůzi. Eh, bude ji formálně zpočátku předsedat. Děkuji vám všem, děkuji našim tlumočníkům, přeji vám příjemný večer a těším se na viděnou koncem ledna.